Drazí kolegové, začneme naše zasedání. Návrh pořadu jednání může být schválen, nemáte-li námitky. Zápisy z 22. 23. března by mohly být schváleny, nemáte-li žádné námitky, nevidím žádné námitky. A Tudíž můžeme pokračovat naše zasedání eh, s tou velkou ctí, že mezi námi vítáme paní komisařku Bulš, eh, se kterou budeme hovořit o pracovním programu Komise na rok 2017. Pravdou je, že já mám velikou radost, že vás mám po svém boku protože eh, pravidelně spolupracujeme a je mi opravdu potěšením, že vás mohu přivítat na našem výboru pro dopravu, eh, protože mm, pracujeme ve strukturovaném rámci a neustále probíhá dialog mezi našimi dvěma institucemi. Je to poprvé tento rok, co máme to potěšení a tu čest mít vás mezi námi. Cílem tohoto dialogu je abychom vedli konstruktivní, strukturovanou diskusi, abychom co možná nejlépe naplánovali naše práci na příští rok. A proto, vážená paní komisařko, eh, vám budeme vděční, když nám představíte pracovní program Evropské komise na rok 2018 v oblasti dopravy samozřejmě. Cílem této diskuse je rovněž analyzovat dosažené výsledky v rámci realizace pracovního programu komise v roce 2017. My máme vždycky tendence projektovat do toho, co bude v budoucnosti, ale třeba hovořit také o tom, co bylo dosaženo. Je třeba uznat, že nás čeká ještě mnoho práce, abychom se přiblížili našim cílům v oblasti politiky dopravy. Protože my všichni v tomto výboru chceme jednu věc a sice dosáhnout bezpečné, efektivní dopravy a pro, protože je to zásadní pro občany Evropské unie a samozřejmě také pro fungování jednotného trhu a také pro zabezpečení dobré reakce na výzvy, kterým čelíme, abychom dosáhli lepšího propojení v globálním měřítku tato otázka musí být tedy prioritní, co se týče vytváření pracovních míst v oblasti transportu, ale s tím jistě souvisí ekologická otázka. Dnes hovoříme o klimatickém oteplování a proto je třeba, abychom chránili životní prostředí v oblasti plánování dopravy. Paní komisařko, máte 10 minut eh, na vaše představení pracovního programu a potom budeme diskutovat. Doufám, že to bude rozhovor, dynamický rozhovor. Trochu jsme změnili metodu. To znamená, že po úvodních slovech paní komisařky budou mít koordinátoři pět minut pro takovou diskuzi ping-pong, aby to bylo dynamické. A za pět minut já budu naprosto nekompromisní. Po pětiminutové diskusi mezi koordinátorem a paní komisařkou končíme, čili otázky, odpovědi či připomínky, reakce. A budeme potom pokračovat, eh, abychom dali slovo dalším členům a ti budou mít příležitost hovořit tři minuty. Paní komisařko, pravdou je, že tím, že máme dvě ženy zastupující dvě instituce a pracujeme tak příjemným způsobem na projektech, které nám skutečně leží na srdci a jsou naší prioritou, a pracovat s takovým odhodláním, to mě naplňuje hrdostí, že jste přišla do našeho výboru a hned vám dávám slovo. Děkuji mnohokrát, že jste přijela naše pozvání. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, drahá Karimo, vážení místopředsedové a členové výboru pro dopravu, dámy a pánové. Myslím si, že dnes mezi námi máme i hosty. Je mi potěšením eh, být opět v tomto parlamentu eh, a eh, dnes má úvodní slova jsou rozděleno do dvou částí. Za prvé vám podám přehled Eh, jak implementuje Evropská komise svůj pracovní program pro 2017 a za druhé se chci dívat do budoucna a představit vám naši práci pro rok 2018. To celá řada témat, takže dovolte, abych okamžitě přistoupila konkrétně k obsahu. Nejprve balíček mobility. Eh, nejdůležitější záležitost pro roce 2017 bude tento balíček mobility a budeme mít příležitost diskutovat o tomto tématu na příštím plenárním zasedání. Eh, já tam představím detaily návrhu komise a eh, také v červnu 2017. Takže teď jenom velice rychlá aktualizace zmapování situace, kde se nacházíme teď to, co se zrodilo jako malý balíček, který se jmenoval cestovní balíček, eh, rostl a rostl, rostl do více elementů. Eh, to je snaha komise abychom do transportu vnesli komplexní pohled pro plně integrované dopravní systémy. Balíček mobility bude obsahovat veškeré iniciativy v oblasti silnic, a také standardů pro nákladní auta. První sedm návrhů budou připraveny 31. května. Druhý návrh bude představen v druhé polovině před koncem roku. Balíček mobility doufám, že zhledáte jako vyvážený, protože zohledňuje také sociální, ekologické, digitální aspekty a prvky jednotného trhu a e, to se bude opírat o e, bázi, o základ, který už jsme vytvořili. Je to v souladu s usnesením, které přijal váš výbor před několika týdny, ale tady potřebuje vaši pomoc. Prosím, vyvíjete tlak na vaše členské státy, aby i oni přišli na palubu a prokázali vůli velice přímým způsobem diskutovat a samozřejmě implementovat ve svých příslušných státech. Jak všichni víte, tyto návrhy mají eh, vysoký politický význam. Je důležité, abychom velice úzce spolupracovali, abychom se snažili <clears throat> opravdu schválit celý tento balíček během mého mandátu, protože je to zcela zásadní prvek pro zabezpečení správného fungování jednotného trhu. Počítám s vaší podporou že budete toto téma nahlížet jako prioritu. Takže prosím pěkně vytvořte týmy tak, abychom všechno mohli dokázat v rámci toho stanoveného rámce. Bezpečnost na silnicích. To je téma velice důležité a příhodné výsledky představené v Lavaletě v březnu, kde paní předsedkyně byla přítomna, jakož i někteří vaši kolegové, eh, představilo cíl snížit nehodu na silnicích o 2% a eh, bude-li tady pozitivní podpora ze strany členských států. Ale vždycky je velice těžké hovořit o číslech, ale je dobré je taky říkat. 25 1500 lidí přišlo o život za rok v Evropské unii a 600 přišlo o život v roce 2016, a stejně tak jako v, v roce 2015. Čili počet nehod se snížil, ale stále ještě to nestačí. Celá řada lidí 100 35 tisíc osob ročně utrpí vážné zranění při silniční nehodě. V 1. únoru jsme schválili návrh týkající se směrnice o školení profesních řidičů, aby to vedlo k dodržování vyšších standardů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 10 nehod jsou způsobeny nákladními vozidly a 10 takzvanými white veny, tedy těmi velikými traky. A my, se, my jsme si dali za cíl snížit podstatně počet těchto nehod. Rada již schválila tento návrh v prvním čtení velice pozitivním, konstruktivním způsobem, který vítám a jsme ochotni a připraveni spolupracovat s panem zpravodajem Londongrenem a všemi stínovými zpravodaji, abychom ukončili eh, tuto významnou legislativu. Jsem si jistá, že výbor pro dopravu věnuje bez, bezpečnosti silničního provozu velkou pozornost. Další věc, aviace, letectví pro rok 2017. Tady připravujeme legislativní balíček týkající se leteckého propojení a harmonogram je stanoven na 7. června. Tento balíček bude dále implementovat naši strategii v oblasti letectví a, přivede, a představí také hlavní směry v této oblasti. Hlavní směry, stejně tak jako legislativní návrh týkající se eh, kontroly nad konkurencí v leteckém provozu a to nahradí tu předešlou příslušnou směrnici. Tento legislativní návrh eh, byl vytvořen na žádost tohoto parlamentu, na vaši žádost, aby se Evropské unie poskytl efektivní nástroj pro možnost konat v tom případě, že se narazí na nekalou konkurenci mezi jednotlivými státy. A já bych vás ráda požádala, abyste vedli otevřenou diskusi tady ve vašem výboru, abyste využili vašeho vlivu na také vaší vnitro, na vnitrostátní úrovni. Bezpečnost leteckého provozu spolupracujeme s agenturou pro letectví je třeba zefektivnit bezpečnost leteckého provozu. Tady se pokračuje na pracích a tady bych vás ráda vyzvala, abyste také vy zajistili, že tento legislativní dokument bude moci být schválen co možná nerychleji. Rovněž hovoříme o konkurenceschopnosti evropského letectví, takže prosím, soustřeďte se na to, co možná nejvíce. 2017, záležitost železnic. Zpět, když se vracíme k železnici, prioritou pro tento a příští rok je implementace stávající legislativy. Eh, moje oddělení již pracují na posílení přepracování příslušné směrnice, abychom měli včas jasný rámec pro otevření trhu pro rok 2019. To začlenuje například aktiv přenesené pravomoci, eh, pardon, implementované akty, aby mm, byla zlepšena situace na nádražích a lepší propojenost, jakož pokračování stávajících pracovních smluv. To je velmi důležité, vím, že to leží na srdce vašemu výboru. A teď několik slov o právech cestujících na železnici. Mohu potvrdit, že komise eh, chce schválit návrh o právech cestujících na železnici ještě v polovině tohoto roku. Jedná se zejména o odstranění právní nejistoty a proto komise chce vyjasnit stávající pravidla. E, my chceme lépe hájit koncepci e, toho, aby si mohli cestující koupit letenku z jednoho místa, e, pardon, jízdenku z jednoho místa a abychom měli také konzistenci legislativy v oblasti železnice s legislativou obecnou v roce 2017. Má oddělení <clears throat> provádějí široké konzultaci se všemi aktéry. A jednu konzultaci budeme mít i tady koncem tohoto týdne. Je třeba dále rozvíjet náš politický rámec, což vyústilo, vyústí v několik legislativních iniciativ pro rok 2018, samozřejmě v případě, že s nimi budeme souhlasit všichni i vy. Za chvilku se k tomu ještě vrátím, ale už tento rok dodáme revizi směrnice týkající se přístavů. A také pokračujeme eh, v naší práci revize námořní legislativy stejně tak jako téma bezpečnost cestujících na lodích, certifikaci v oblasti námořní přepravy a také kontroly v přístavech a kontroly eh, v lodí plujících před eh, příslušnými vlajkami, před vlajkami příslušných států. A teď bych vám skutečně chtěla poblahopřát k úspěchu, kterého jste dosáhli v tématě bez tématu bezpečnosti cestujících na lodích, jakož i ehm, kontroly náklad, nakládky, výkladky a vykládky v přístavech. Eh, tlumočníci se omlouvají, ale bohužel nemají písemný dokument paní komisařky, které přečí počítá. A, a teď několik slov o dekorban, dekarbonizaci, čili snížení obl- obsahu uhlíku a směrem k trvale udržitelnější dopravě. Potřebujeme energeticky efektivní uh, dekarbonizovanou dopravu. Tento rok byla zavedena celá řada nových implementačních opatření. Dále příslušná směrnice také dodá jistotu, podnikům, jakož i zaměstnancům v této oblasti dopravy. Druhou částí balíčku mobilitu bude také podpora alternativních vozidel poháněných na alternativní pohon. Stejně tak součástí balíčku mobility budou jasné předpisy v oblasti vypisování e, výběrových řízení tak abychom zlepšili také možnost um, přesměrování určitého množství dopravy ze silnice na železnici. Tak jestli chcete, můžu teď skončit a pak se klidně k něčemu ještě vrátím. Můžete pokračovat, prosím pěkně. Financování je zcela zásadní v oblasti dopravy a proto investice do dopravy patří k politickým prioritám. Zatímco bylo naplánováno, že komise připraví uh, Návrh pro příští víceletý finanční rámec je pravděpodobné, že detailní návrh bude dokončen teprve na začátku roku 2018. Dalším milníkem je debace o orientaci financování do roku 2025 jako follow-up k diskuzích o Bílé knize, eh, které se budou konat 28. června. Je důležité, abychom osvětlili to, čeho už jsme dosáhli v roce 2016 37,7 miliard eur bylo mobilizováno 20 miliard grantů pro vytváření pracovních míst a budeme pokračovat eh, tímto směrem. Odhadujeme, že 740 miliard budeme ještě potřebovat pro tuto práci do roku 2030. A to bude možné pouze samozřejmě bude-li veškeré instituce podporovat i e, e, soukromý kapitál, aby směroval investice do této oblasti. 36 operativních systémů bylo dosaženo e, v, s pomocí investit 15 miliard a nakonec, co se týče financování, nedávno jsme nastartovali nový program, který bude maximalizovat využívání evropských fondů. A teď velice rychle k programu Komise na rok 2018. Vidíme, my se snažíme zdůrazňovat intermodalitu, multimodalitu, to bude prioritou roku 2018, to znamená multimodialita veškerých eh, způsobů a druhů dopravy. Tam bude zabudována i příslušná kontrola, to všechno chceme dokončit koncem tohoto roku. Dále budeme revidovat formální záležitosti pro užit pro to, abychom mohli využívat v dopravě systém One Stop Shopu, čili jednotného odbavovacího okénka. Budeme také monitorovat dopravu nejenom v rámci Evropy, ale také v rámci námořních dálnic, což už oznámil pan předseda komise Juncker v agentě komise. Také se budeme snažit snižovat emise a zapracovávat pravidla Mezinárodní organizace práce pro zaměstnávání posádek na lodích. Co se týče, bude se konat konference, nebo ta už se konala, pardon, o bezpečnosti silničního provozu a to závěry této konference budou zapracovány do našeho programu. Dovolte, abych závěrem řekla, Eh, že máme velmi nabitou a cílevědomou agendu. Doufám, že, roz, že naleznete i vaše iniciativy eh, v tomto programu a těším se na další konstruktivní spolupráci s vámi, abychom co nejlépe podporovali jednotný trh v Evropě. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko. Aniž bychom ztráceli čas, zahajuji diskuzi. Jistě jste pochopili metodu, ano? Máte pět minut. Během pěti minut vám odstřihnu mikrofon. Varo, jste tedy varováni. A teď, čím kratší otázky, tím více času bude mít paní komisařka, aby odpověděla. Takže začínáme. Prosím, první koordinátor. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já jsem eh, velmi rád, že mohu zahájit tady ten ping-pong. Můj první dotaz je, balíček pro mobilitu, vstoupí to v platnost včas? Protože my jsme na to čekali opravdu velmi dlouho. A rádi eh, slyšíme z úst komisařky, eh, že, eh, parlament, že jste byli vyzváni parlamentem, aby tak bylo učiněno rychle, ale co nás zajímá, aby to bylo učiněno včas. Vím, že ještě tady ta otázka posouzení dopadu, že hlavním cílem je lepší regulace, jak řekl pan Timmermans, ale tam se to bude včas. Já doufám, že určitě všichni uznáme, že ten čas, který jsme věnovali na přípravu, že není e, ztracen, ale my jsme také ten čas věnovali tomu, že jsme připravili legislativu. A e, jednalo se tedy o participativní model, tak abychom si vyslechli všechny zúčastněné strany. Abych tedy to mohla odpovědět. Ano, eh, my se snažíme a to bylo včas, na základě toho programu, který jsme si sami stanovili. Já eh, mohu se s vámi podělit o několik záležitostí, které tady toto eh, potvrdí. My jsme tedy se obrátili na všechny zúčastněné strany a e, řešili jsme otázku dopadu těch možných opatření. Potom předsednictví rady Estonsko, Bulharsko a Rakousko e, všichni e, potvrdili, že mají zájem o balíček pro mobilitu, že budou pracovat s námi a že se rozhodnou, mm, které předsednictví se bude věnovat které části v rámci balíčku pro mobilitu. A já doufám, že se mohu spolehnout na vás. To by byl ten třetí prvek. Eh, Komisa, eh, komise tedy eh, poskytuje výsledky a já doufám, že také přijdete i vy s vaší prací. Děkuji. Dobře. Potom je tady otázka eh, sociál, eh, ta sociální média, o čem se eh, hovořilo. Došlo také k únikům ohledně těch návrhů, protože odbory jsou neklidné. Máme kolegy z výboru EMPL, kteří jsou rozhořčení. Vy jste hovořila s odbory, co se tam děje, pokud jde o tuto otázku sociální, protože Eh, výsledkem tohoto rozhořčení ta atmosféra není úplně dobrá, pokud je o tento balíček. Eh, bohužel s vámi musím souhlasit. A ten důvod, eh, proč jsem rovněž překvapena, je, že naše dveře jsou otevřeny. My vždy hovoříme s těmi, kteří s námi hovořit chtějí. Ehm, především co se týče té sociální otázky, protože to je věc velmi citlivá. A já Eh, mi činí obavy různé ty fámy, které kolují, které nejsou eh, potvrzené, co se týče tedy tohoto balíčku. Když jsem poprvé o tomto slyšela, viděla jsem ty pamflety, eh, které rozšiřovaly odbory, tak jsem je chtěla vidět a být na tom setkání tady blízko parlamentu, Eh, budovy Parlament a já jsem s nimi hovořila odpoledne a vyjasnili jsme sedm otázek. Eh, z těch eh, sedmi, těch šest už je vyřešeno plně v balíčku, jaký je tedy plán a potom je tady ještě jedna věc, o které budeme muset jednat. Ale já si nemyslím, že musíme stoprocentně souhlasit ve všem, ale já jsem slíbila panu Ertugovi, že během prvního roku mandátu sociální otázka bude v balíčku a že budeme toto řešit systematicky e, společně s jinými záležitostmi a chtěla bych vás rovněž e, vyzvat, prosím vás, nešište fámy. E, fámy ty vznikly na základě veřejné konzultace. Samozřejmě musíme zapracovat všechny otázky a všechny obavy, nejenom ty, co se týkají odborových svazů, ale i jiných zúčastněných stran. Ale samozřejmě jiné zúčastněné strany zase mají jiné otázky než odbory a předpokládat, eh, co bude v balíčku, tak eh, to není úplně obvyklé. Já doufám, že během několika dnů, až eh, se ten balíček zveřejní, tak to budeme moci vyřešit. Dobře. Takže je lepší položit dva dotazy a dostávám to dvě odpovědi než mnoho dalších dotazů. Další věc. Bilaterální dohody. Jak to vypadá? Zatím to vypadá velmi dobře. ASEAN dobře. A Arménie také pokračuje velmi dobře, e, záliv, e, kromě Emirátu také to pokračuje velmi dobře. A e, nyní mm, tedy chceme pozbudit, aby přišly další návrhy, protože ty výsledky jsou tak dobré. Děkuji. <clears throat> Takřka jste dodržel čas. Takřka. <clears throat> Skoro. A teď dostává slovo Pan Ismail Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Srdečně vás zde vítám na našem výboru, vážená paní komisařko. A hned začnu. Pokusím se položit relativně konkrétní tři otázky a budu doufat, že mi k tomu budete moci něco říci. Za prvé, není to sice vaše odpovědnost, že na komisi, na té nejvyšší úrovni, tematika dopravy hraje spíš podřazenou roli, abych to takto vyjádřil. V takových těch slavnostních projevech se o tom vždy hovoří, že to je důležité téma, ale když se podíváme například na pracovní program Evropské komise, tak zjišťujeme, alespoň podle toho, co já vím, že slovo mobilita se tam vyskytuje pouze jednou jedinkrát a to pouze jako takový vedlejší produkt, v rámci vašeho důležitého sdělení, které se tíská nízkoemisové, nízkoemisní mobility. Já se nechci stěžovat, nechci tady naříkat, je tomu prostě tak. Máme tady řadu dalších důležitých témat. Například eh, minulé mm, období jsme tady měli eh, tu směrnici, která se týkala dopravy a vedlo to k tomu, že členské státy do konce listopadu minulého roku mě, měli předložit veškeré své národní akční plány. A teď já se ptám, alespoň podle toho, co já vím, tak eh, máme eh, pouze 17 členských států, které se k tomu vůbec vyjádřily. A ptám se, jak to konkrétně vypadá, kdo konkrétně chybí, kdo se nevyjádřil a co hodlá Evropská umise v tomto případě vy učinit, proto aby členské státy dodržely svou povinnost. To je tedy má první otázka, prosím. Eh, děkuji vám za váš dotaz. Eh, dovolte mi, abych vás opravila. Eh, doprava možná byla podceněna v tom programu pro rok 2015 a 16, ale v roce 2017 je to dominantou. Takže věci se zlepšují a nemohu dále eh, říkat, že doprava je zanedbávána. Doprava je respektována a je zahrnuta do mnoha iniciativ. Je to také součástí iniciativy pro globální jednotný trh, především co se týče investic a pro vaši informaci, doprava dnes představuje 21% eh, všech eh, výrobků, které se vyvážejí a 18% všech vyvážených služeb. Jsme tedy důležitým hráčem a chci, aby se toto vědělo. Co se týče plánování pro alternativní paliva, ano, máte pravdu. Eh, členské státy přišly pozdě. Já jsem poslala eh, dopisy konce minulého roku členským státům a mohu říci, že 19 členských eh, států se vyjádřilo, že Eh, mají ten závazek. Začali jsme eh, to řízení s ostatními a doufám, že v létě budeme mít eh, plány od všech členských států. A jak víte, je to v našem pracovním programu, že ta zpráva bude kompletní. Mohu vám si už dnes, že ty rozpory tam jsou, ale v té zprávě budou také, se bude řešit, jak to můžeme vyřešit. Mohl bych položit konkrétní doplňující otázku? jaké nové země dodnes ještě tedy nedodali to, co měli? I don't know them by... Uh, nevím to z paměti, ale mohu vám poslat seznam. Hätte ich v pořádku a mám další otázku. Kolega van de Kamp právě hovořil o tom, eh, silničním balíčku a hovořil o tom sociálním aspektu. Víme, že uvnitř Evropské unie máme mnoho velkých rozdílů. Víme, že infrastruktury v těch centrálních zemích jsou, máme tam, vidíme na těch dálnicích a na těch parkovištích, jak částečně žijí a musí žít řidiči nákladních automobilů, jak musí žít a pracovat. A proto je mám e, i nadále takovou představu, či naději, že bude existovat něco, nevím, jak to nazvat, nějaká autorita, nějaký orgán, který z bruselské úrovně přispěje k tomu, aby sociální dumping prostě byl vymícen, aby již neexistoval. A zejména zajistí to, aby při vymáhání a při kontrole jsme byli úspěšní. Máte to ve vašem balíčku, ve v tom vašem návrhu? Je to tam obsaženo? Eh, ten eh, první krok je eh, vyjasnit a zjednodušit pravidla, aby se dobře prosazovala, protože to je ten problém s tím stávajícím rámcem. Vy tady hovoříte o určité evropské, evropském úřadu. My následujeme doporučení parlamentu ze, z úst několika vašich kolegů a to, že eh, kolik členských států by mohlo toto úspěšně prosadit, eh, tady tato pravidla. A v případě, že bude potřeba evropského přístupu pro prosazování, tak uděláme follow-up. Eh, my nyní pozorujeme implementaci mnoha aky, nejenom sociální otázky, ale také dekarbonizace a jiné. A pokud zjistíme, že ty národní agentury nestačí, tak navrhneme další krok. Madame Foster, c'est à vous. Děkuji, paní Foster. Thank you very much, Chairman. And... Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, a vítám vás, paní komisařko. Děkuji vám za to, že jste představila tento program. Eh, první bod se týká toho, že vítám eh, ten fakt, že tento návrh eh, zmenší eh, byrokracii a že, budou, že se budou prosazovat ta pravidla, která už existují. My nesouhlasíme s tím, aby existovala dodatečná legislativa z důvodu, že ta legislativa se neuplatňuje, protože potom se vytváří pořád další legislativa a to zase nikdo neplní. Vy jste hovořila o, o balíčku pro mobility, COT standard standardy pro nákladní vozy. To je velmi důležité. My máme obavy zde ve výboru pro dopravu. My máme agendu, my máme výbor pro eh, zaměstnatnost a máme výbor pro životní prostředí a musíme s nimi řešit různé otázky, hlavně v těchto výborech. Je důležité, abychom se soustředili na odvětví dopravy a co můžeme udělat v dopravě protože to zatím úplně tak dobře nefungovalo. Co se týče bezpečnosti provozu, to je velmi důležité a členské státy zde musí učinit eh, eh, více kroků a to je eh, věc, kterou chci říci, než položím dotaz. Bylo by dobré, kdyby členské státy se soustředily na užití mobilů, když řídíme, protože lidé posílají SMSky, telefonují, dívají se na mobil a nedívají se na cestu a to způsobuje nehody. Eh, mm, takže ten, eh, ty důvody, které jsou z důvodu používání mobilu, jsou velmi vysoké, ten počet. Eh, co se týče jízdenek, my máme tady tuto agendu už po dobu několika let a my jsme moc nepokročili. V, v letectví to máme přes 40 let a jsou tady společnosti, třeba Mm, vlaky, kde eh, prostě si můžeme koupit eh, jízdenku přes celou Evropu. Ale co máme, bohužel, máme železniční eh, společnosti v některých členských státech, které nejsou opravdu připraveny vstoupit do 21. století a nezohledňují se tam spotřebitelé. Eh, chtějí mít pro sebe prioritu tyto společnosti, ale eh, nesnaží se na eh, nějaký pokrok v oblasti vydávání jízdenek a to, že máme na internetu různé možnosti. Je důležité v oblasti vydávání jízdenek, jaké kroky chce podniknout komise, protože tady to nestačí, to, co děláme v tomto výboru. Děkuji questions there. Okay, uh, please help me if uh, I'm missing. <clears throat> Pomozte mi, jestliže jsem uh, Jestliže vynechám nějaké otázky, co se týče mm, toho ticketingu multimodálního, já si naprosto uvědomuji eh, problémy, na které upozorňujete. Proto už teď rok a půl no, pracujeme na solidní architektuře pro dopravu, což předtím neexistovalo. Mám tím na mysli tedy data, údaje, abychom viděli, jaký přístup zvolit k této záležitosti. Je to jistě ta nejdůležitější součást multimodality, nejenom pro vlaky, ale i pro všechno, veškeré prostředí. A doufám, že příští rok budeme moci poskytnout solidní informace na základě diskuzí, které povedeme se všemi příslušnými aktéry abychom viděli, jestli potřebujeme větší standardizaci nebo něco na legislativní úrovni, nebo jestli bude stačit jenom povzbudit eh, příslušné aktéry ke spolupráci. Doufám, že i vy nás podpoříte v tom. K tomu jako nemám víc co dodat. Děkuji mnohokrát. Eh, to jenom jako připomínka pro vás. A teď v posledních vašich poznámkám jste hovařila, že přinesete nové návrhy týkající se letectví a také námořní dopravy. Je třeba jasně říct, že nechceme eh, mít jinou evropskou legislativu, než je legislativa IMO. Musí to se to vzájemně mm, překryl. Musí to být tady v souladu. To znamená, my se těšíme na vaše návrhy, zejména v eh, těch v té oblasti námořní dopravy. A co se týče letectví, když hovoříme o kontrole a dohod týkající se otevřeného nebe, stále ještě nebyly vyřešeny záležitosti letecké kontroly, už se o tom diskutuje deset let, takže se těšíme na váš návrh, protože to je extrémně důležité. Zmínila jste se O, agenda. E, prosím pěkně, paní Festerová, už se blížíte ke konci, ano? Moje závěrečná otázka otázka nebo připomínka je, že snad budete souhlasit v tom, že je třeba, abychom dospěli ke globálnímu systému snižování emisí do budoucnosti. Bude se mnou komise souhlasit, že to je mimořádně důležité, že samozřejmě 7. června můžete očekávat tento návrh. Pan Telička, prosím, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, paní komisařko, vítejte, já začnu možná dvěmi naivními jednoduchými otázkami. Balíček mobility je to balíček proto, že to slučuje různé návrhy, anebo to obsahuje společnou logiku. Je to společná logika pro vybalancovaný přístup v několika stupních. Máme na mysli celý jednotný komplexní obraz, proto tomu říkáme balíček. Některé části budou eh, představeny tento rok a dodatečné záležitosti příští rok. Chápu to správně, říká pan Telička, že už eh, máme určité stádiu vzhledem k tomu, že, se, že jste říkala, že zohledněte sociální, ekologické a digitální aspekty. Zapojete do této práce také komisaře s příslušným portfoliem? Máte je na palubě? Ano. Souhlasila byste se mnou v tom, že pro dosažení těch nezbytných výsledků my v parlamentu, stejně tak jako zástupci na radě, musí volit tento takzvaný balíčkový přístup, aby se postupovalo paralelně. Jinými slovy, eh, nebude-li to tak, nedostaneme se ke kýženým výsledkům k tomu si vemu víc času. Domnívám se, že uvidíme, že některá témata budou potřebovat dlouhodobější práci, některá krátkodobější, ale jsem přesvědčena o tom, že budeme-li dobře spolupracovat, celý ten balíček bude završen během mého mandátu. No, praví pan Telička, ale bude-li to tedy schváleno jako balíček, měli bychom o tom diskutovat jako o balíčku a prostě zohledňovat stále tento balíčkový aspekt, abychom zaručili dosažení kýžených výsledků. Těším se na další detaily detaily tedy. Další otázka, otázka letectví. Vy jste nám řekla, co se očekává, ale mohla byste nám říct takový hlavní aspekt filozofického přístupu a jak jsou do toho zapojeny bilaterální dohody? Není tady přímé propojení 868 eh, a 68 je jiný nástroj, který používáme pro vyjednávání. Hlavní charakteristikou eh, tohoto nového 868 je, že je to navrženo přímo pro letectví. Dříve jsme to měli spíše pro ten obchodní aspekt částečně toho využívalo letectví, čili nové 868 eh, bude zahrnovat veškeré eh, stupně a veškeré oblasti letectví, zahrnující komplexní přístup tak, aby každý mohl využívat tohoto balíčku, aby dosáhl pokroku, aby se dosáhlo uspokojivých výsledků. Bohužel eh, stížnosti v minulosti spadající pod eh, tu minulou legislativu nebyly vyřešeny. Bohužel ani jedna jediná stížnost nebyla vyřešena. Eh, takže my proto chceme zahájit tu diskuzi se všemi aktéry, abychom zjistili, jaké důvody k tomu vedly. Zda to nebyl tedy vhodně zvolený nástroj, abychom tedy zvolili vhodnější aby příslušní aktéři měli opravdu dobrý nástroj v rukou v případě, že dojde k nějaké chybě v sektoru letectví. Děkuji. E, čili jedná se o vzájemnou komplementaritu. Dalším bodem by bylo integrovaný ticketing. Vy už jste na to odpověděla, ale řekla byste, že nezávisle na tom, zda teda se bude jednat o standardizaci nebo o nezbytnou legislativu, my všichni víme, kde je to úzké hrdlo lahve. E, můžeme tedy očekávat během vašeho mandátu, že příslušný, má, příslušný návrh bude schválen, aby došlo už konečně k uskutečnění tohoto modulního ticketingu. Ano, e, z hlediska práv cestujících ano. A moje závěrečná otázka, můžeme očekávat, něco v oblasti pro eh, konektivity eh, indexu v oblasti letectví, co já vím, nějaký pilotní projekt týkající si konektivity indexu. Prosím, zeptejte se mě později, my pracujeme na tomto konektivity indexu, ale teď zatím vám nejsem schopná říct si přesné datum. Eh, já mám ještě dodatečných 30 vteřin, nikoliv. Ty se bohu, budu moci vybrat později díval jste se mi do očí a z toho jste pochopil mou odpověď. Děkuji mnohokrát a nyní další. Thank you, chair. Thank you, colleague. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní komisařko. Nejprve bych se ráda zeptala na letectví. E, zda se bude jednat také o letištích když se budeme bavit také o obchodu eh, v oblasti letectví. A druhá otázka se týká náhradních alternativních paliv. My budeme mít dva, měli jsme dva semináře minulý týden. Neměla bych být překvapena, ale byla jsem překvapena, když jsme získali informaci, že v současné době Eh, že máme příliš málo znalostí a zatím ještě nedostatek osvědčených postupů, protože jsem si uvědomila během zasedání minulého týdne, že se pořád dělají stejné studie, že pořád kontrolujeme stejné informace a přitom je to financováno uh, evropskými fondy a dělá se to v nejrůznějších zemích. A já si myslím, že by bylo snad lepší, eh, kdybychom propojili ty znalosti, zejména v oblasti námořní dopravy i letectví, abychom měli jaksi jednotný přístup, abychom využívali také evropské peníze moudřejším způsobem protože my vždycky říkáme, no jo, ne, pořád slyšíme, že nemáme dost evropských peněz a najednou jsem viděla, eh, že se jaksi používají špatně. A pak vám dá malý dárek. Není to pitná voda. Eh, týká se to odpadu, o kterém chci hovořit. O, klimat, o akcích zlepšující životní prostředí. A já bych ráda komisi řekla, že byste měli velice jasně a otevřeně sledovat, kam se dávají peníze. Jedná se také o odstraňování eh, plastového odpadu z moří. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Velice rychlý komentář. Co se týče letišních poplatků, to je součástí naší strategie. Už je to zahrnuto do strategie letectví. Mm, běžely konzultace s aktéry, které budou pokračovat příští, v příštích týdnech. Přímo teď vám nemohu dát přesný datum, kdy a co navrhneme. Jak už jsem řekla, je to součástí eh, naší strategie a součástí konzultací, které vedeme. Eh, za druhé, eh, hovořila jste, že se prostě v různých zemích podporují z evropských peněz projekty, které zpracovávají stejné informace. Uh, Hmm, my se snažíme na evropské úrovně dosáhnout lepší koordinace, aby se odstranilo zdvojování. Hmm, co se týče ovšem oblasti dopravy ehm, chci přispět pozitivním způsobem, abychom zabezpečili, že se bude investovat do stejného projektu jenom jednou. To už jsme vlastně dělali v oblasti C, Zára a železniční dopravy. Eh, to jsou dobré nástroje pro inovace, ne pro výzkum a vývoj. To by mělo zůstat v té příslušné oblasti pro výzkum a vývoj a univerzitní výzkum a práci v různých ústavech ale inovace bude dobrou cestou, jak pokračovat na evropské úrovni. Já doufám, že se nám podaří také zavést nějaké nové dodatečné nástroje. Co se týče plavidel, námořních flotil tedy, doufám, že jste si všimli, že komise i váš výbor pracují v této oblasti. Eh, my jsme už rozvinuli nástroje pro takzvané ozelenění námořní dopravy. Toto téma je něco, co bereme velice vážně na evropské úrovni, diskutujeme o tom a samozřejmě doufáme, že nás členské státy podpoří v práci na globální úrovni. Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko. A nyní má slovo jako dal, prosím. Thank you, Chair, Commissioner. Děkuji vám, paní uh, předsedkyně, paní komisařko. Ve světě po konferenci v Paříži uh, musíme dbat na to, aby doprava uh, měla rovné podmínky pro všechny Eh, protože eh, tady musíme platit cenu za eh, zácpy, za znečištění životního prostředí a železniční doprava má situaci opravdu komplikovanou. Co se týče evropské legislativy promítné, tak to musí být dáno do souladu s dohodami z Paříže Eh, mítné, které by se zakládalo na počtu kilometrech. To by bylo řešení. My už to máme v některých členských státech a snažíme se toto zavést ve Švédsku, u mě doma. Proč bychom to nezharmonizovali na evropské úrovni, abychom zajistili eh, eh, stejné konkurenční prostředí pro všechny? Jak se o to komisaře, jak se o to komise postará, pokud o, tyto náklady? Děkuji vám za tento dotaz. já bych vás chtěla trošku opravit. V roce 2014 až 20 eh, z hlediska investic eh, je nejdůležitější se soustředit na železnice, na ten modální shift, eh, přechod na jiné druhy dopravy. A projekty stále eh, pokračují, ale většina investic eh, půjde do přeshraniční propojenosti eh, železnice a chybějící spojení. Také my se snažíme zrychlit zavedení RTMS a to se týká revize posledního akčního plánu, ke které došlo v prosinci minulého roku, ale my samozřejmě ty železnice musí dostat slibu. Musíme se podívat také na otázku služeb, protože tam existuje nedostatek v oblasti služeb, ale doufám, že toto se rovněž překoná. Eh, co se týče daní a poplatků, tak eh, my chceme provést eh, změny pro rok 2018. Nyní provádíme analýzu, pokud jde o daňový režim všech druhů dopravy. My to porovnáváme. Pan Kramer je velkým obhájcem této záležitosti a velmi se o to zasadil. My jsme se tím zabývali loni a analýzy nám ukázaly, jakým směrem se máme ubírat, abychom dali do rovnováhy všechny druhy dopravy, aby měly stejné podmínky. A co se týče poplatků, mítného, na silnicích, tak součástí balíčku eh, pro mobilitu je eurovinita a digitální řešení eh, pro silniční mítné. Zahrnujeme tam všechny externality a proto my chceme vybídnout eh, všechny členské státy, aby měli tuto zásadu, aby využili nový mechanismus a aby zavedli daň za znečištění ovzduší, za přetížení dopravy a také, aby se poplatky zakládaly podíleli na počtu kilometrů, protože to by bylo mnohem eh, spravedlivější, než tak, jak máme ty poplatky nastavené dnes komise, ale bude jasná, my eh, nechceme uvalit eh, povinné poplatky, ale pokud se členský stát rozhodne, že bude vybírat tady tyto poplatky, tak tyto poplatky budou muset být v souladu s navrhovaným evropským modelem v budoucnosti. Eh, děkuji. Já mám ještě další druhý dotaz. Eh, před eh, desetiletími, když byli mý rodiče mladí, tak mohli jet vlakem do Stockhol, ze Stockholmu do Paříže, vyspat se ve vlaku, ale dnes už ty noční vlaky se postupně ruší. Takže letectví je vlastně jediným řešením pro dlouhé a střední vzdálenosti. Co udělá komise pro to, aby se zachránili ty ty noční vlaky. Tady vás asi zklamu. Komise neplánuje, že by zasahovala do eh, dynamiky trhu. Je to opravdu dobrý dotaz. Eh, proč eh, železnice jsou tak pozadu, pokud jde o jiné druhy dopravy? Protože jiné druhy dopravy se zmodernizovaly, pokud jde o mobilitu porovnání s železnicí. Já myslím, že nemáme dostatek času, abychom se zabývali podrobnostmi, ale eh, komise se snažila eh, velmi intenzivně zasadit o rovnováhu a tak, aby se investovalo do železnice, také co se týče harmonizace eh, v balíčku jsme měli 11 tisíc pravidel, které si myslíme, že by mohly pomoci konkurenceschopnosti dostat to na vyšší úroveň Eh, tak aby zařízení bylo více konkurenceschopné a také, aby byly rovné podmínky pro všechny, aby přišli noví eh, hráči a aby došlo k liberalizaci v oblasti železnic eh, tak aby se poskytovaly nové, moderní, inkluzivní, dynamické a multimodální služby. Existuje tady mnoho faktorů, proč železnice jsou tam, kde jsou ale já jsem určitě otevřena novým návrhům, co chybí. Eh, daňový režim je jedna věc, eh, parlament přišel eh, s investicemi, tak to už se plní, ale které další věci vy vidíte a které bychom mohli řešit? Madame la commissaire, monsieur Ingril, c'est à vous la parole. Děkuji, pan Ingril, máte slovo. Tak smyky, <clears throat> já tenkte odkoma til... Děkuji mnohokrát. Ještě bych se rád vrátil k tomu, co bylo řečeno. A týká se to problematiky řidičů a kabotáže, toho, že dochází k využívání řidičů, kteří pracují za velice nízké platy a musí pracovat velice tvrdě a velmi dlouho. Řidiči s povoláním Bohužel velmi často i požívají alkohol a potom jak si řídí i po požití alkoholu, tedy nejsou zcela střízliví, protože jinak eh, tu pracovní zátěž vůbec nejsou schopni zvládat dále. Eh, Byly zjištěny problémy s jistými francouzskými řidičskými průkazy, které e, jsou nějakým způsobem zneužívány a tam se je nějaký mezinárodní registr, který zajistí to, že skutečně pokud má řidič řidičský průkaz, že to je ten jeho správný, že nezneužívá nějaký cizí? Já jsem si plně vědoma těchto podmínek. Já jsem se setkala s řidiči kamionů a setkala jsem se se silničními e, kontrolami, kde je e, dálniční policie a já jsem viděla jenom 1% toho, co se děje, ale my jsme si <clears throat> plně vědomi eh, těchto velmi neprofesionálních eh, podmínek, mm, ve kterých eh, tito řidiči denně pracují. Proto je toto téma pro nás velice důležité. Také v balíčku to řešíme. Řešíme kabotáž, řešíme pracovní podmínky a řešíme ty nejproblematičtější eh, věci, které se týkají eh, vnitřního trhu, tedy to jsou ty takzvané eh, letterbox společnosti, tedy ty, které mají adresu místo adresy schránku poštovní. My tedy neměníme pravidla tím, že bychom otvírali či zavírali trh, ale my navrhujeme něco, co se dá lépe prosadit, protože trh to tak žádal, abychom měli pravidla, která by se dala dobře kontrolovat a dobře prosazovat a to jde ruku v ruce se zlepšením pracovních podmínek, jako je e, čas na odpočinek a také co se týče mest. A to rovněž jde e, společně ruku v ruce tedy e, také s otázkou trhu a musíme to tedy zohlednit společně. A u této příležitosti bych vám chtěla říci, že abychom uh, řešili ty falešné uh, firmy, tak uh, my se snažíme směřovat k tomu, aby když společnost tam, kde je uh, zaregistrovaná, tak uh, aby tam uh, prováděla většinu svých aktivit co se týče tedy fungování toho samotného podniku. Ale více podrobností vám dám později. Další otázka. Jak to vypadá s řidiči z povolání, kteří pijí alkohol za jízdy? Existuje také různé hranice v různých členských zemích, kolik eh, hranice toho, tedy kolik, proce kolik alkoholu může být v krvi řidiče a toto, myslím, vede k velkým problémům. Například v Dánsku je tomu tak, že um, může mít řidič větší promile v Německu je to jinak. A pokud se řidič takto přezenčně pohybuje, tak potom může v té další zemi, kde je to jinak upraveno, vlastně porušit pravidlo. Proto se ptám, nebylo by vhodné mít celoevropsky upravený jednotný práh, tak aby řidiči z povolání neměli problémy s touto skutečností, neboť skutečně ty různé hranice působí problémy. Máte pravdu, že každá země má jiná pravidla. Zatím to bylo v rámci národních eh, pravomocí a to se týká také těch eh, limitů alkoholu za volantem. Ale já jsem eh, velmi otevřená diskuzi, která by nám pomohla pokročit ku předu a že by to bylo součástí balíčku o bezpečnosti silničního provozu. Ku, Les maintenant nous allons passer. Děkuji mnohokrát koordinátorům. A teď eh, vy nemáte pět minut, je mi líto, protože jinak bych s vámi strávila celý večer a to tedy ne. Takže máte dvě minuty. Čím kratší vaše otázka, tím větší šance na odpověď. Paní Lukašenská. Děkuji. Dziękuję bardzo. Ja zadam od razu pani komisarz dwa pytania. E, pierwsze, e, czy pani e, Děkuji. Já bych vám chtěla položit dva dotazy, paní komisařko. Souhlasíte s návrhem, kde se plánuje, že doprava by byla pokryta směrnicí o vysílání pracovníků? Pokud je to tak, tak řekněte proč a co děláte pro to, aby doprava nebyla zahrnuta ve směrnici o vysílání pracovníků, protože já mám dojem, že ve výboru pro zaměstnatnost mnoho kolegů eh, se ubírá tím směrem, aby to zahrnuto bylo. A další dotaz, zde bych vás chtěla požádat o přesnou odpověď k porušování. Eh, řízení o porušování bylo eh, zahájeno, pokud jde o minimální mzdu v Německu jaký je stav, pokud jde o toto o tento proces. Zdá se, eh, že eh, tam neexistuje žádný pokrok a že je to zablokováno eh, v komisi. Dobře, to řízení o porušení, to bylo zahájeno pro Francii, Německo a Rakousko a nyní je to na úrovni formálního dopisu. A protože Eh, už hodně členských států chce zahájit tyto aktivity na národní úrovni, tak jsme se rozhodli, aby to bylo na eh, evropské úrovni a navrhnout legislativu, která by mohla toto řešit na úrovni evropského trhu. A potom eh, druhá věc, směrnice o vysílání pracovníků. A na toto směrnice o vysílání pracovníků se dotýká všech odvětví, včetně silniční dopravy ale Eh, my máme specifičnost, která byla uznána i jinde, eh, včetně eh, mého kolegy pana Tysona a my připravujeme tedy tuto specifičnost pro zaměstnance tohoto, tohoto odvětví. Děkuji paní Lusandersen, dvě minuty. Just a couple of questions. Děkuji, měla bych dva dotazy, hlavně k železnici, ale ne pouze. Eh, přechod na železniční dopravu, to byla velmi dobrá iniciativa a doufám, že budeme mít i eh, tu iniciativu číslo dva. Eh, ale musíme si uvědomit naši realitu. Tam prostě mm, ve většině případů nedošlo k přechodu jiným druhům dopravy, které by byly šetrnější k životnímu prostředí. A co se týče balíčku pro mobilitu, já bych chtěla, abyste toto uznali a abyste navázali a pokračovali v těch bodech, o kterých hovoří ostatní, třeba otázka nákladní dopravy, eh, tak tady máme pořád 75% eh, podíl a to není eh, v souladu s tím, s tou bílou knihou. Takže můžeme mít nějaký cíl pro náklady, nějakou iniciativu pro náklad, což by bylo v souladu třeba s SEF, pokud je o přechod na železniční dopravu. A eh, měla bych eh, ještě další dotaz, ale zatím to eh, tady ukončím velmi rychle. Já už jsem o tom hovořila. Ten návrh pro kombinovanou dopravu tak eh, to už je na cestě. Existuje tady hodně eh, záležitostí, které my jsme vyřešit, eh, takže už můžete jet z místa A do B v nákladním voze, ale potřebujete účinné koridory. Proto my se tolik soustředíme na dokončení koridoru, nebo alespoň, abychom měli sekce, které by byly dokončeny, aby tam prostě nedocházelo k fragmentaci koridoru a my pracujeme na opravdu velmi dobrém návrhu. Děkuji. A abych eh, podpořila kolega, kolegu Delunda. Eh, protože pokud to necháte pouze na trhu a pokud spotřebitelé nebudou mít volbu ve prospěch životního prostředí, tak máte, co máte. Tak prostě máme tady eh, třeba ty autobusy na dlouhé vzdálenosti, které jsou levné. A potom tady je otázka Uberu. Třeba dnes na výboru IMCO se přišlo ze zprávou, kde nebyla konkrétní jména, ale že existují velké obavy, pokud je o uplatnění eh, legislativy ve sdílené ekonomice. Co vaše generální ředitelství proto dělá, pokud je především, pokud je obleček pro mobilitu a to, že eh, také to rozhodnutí Evropského soudu, eh, zdali by se toto mělo počítat jako dopravní služba. Nebude to součástí balíčku pro mobilitu. Dieu je skutečně eh, respektovat pravidla hry. Musíte dát otázku, aby paní komisařka mohla odpovědět. Každý z vás má dvě minuty. Dvě minuty znamená dvě minuty pro každého. Pan Van Dalen. Dank u wel. Ik heb twee vragen aan de commissaris. Děkuji, já mám eh, dva dotazy pro paní komisařku. Co se týče eh, parkování, eh, parkovišť jsou součástí tohoto balíčku pro mobilitu. My jsme eh, tedy těch odpočívadel, hovořili jsme tady o těch řidičích nákladních vozů, kteří musí odpočívat, tak aby ta odpočívadla na dálnicích byla bezpečná. Když se podíváme na současná pravidla pro kabotáž, tak tady máme Máme tady tedy mezinárodní dopravu a tři vnitrostátní. A uh, takže uh, máte, počítáte tedy, že by to bylo stejné, tedy v rámci toho období ty tři domácí cesty a potom jedna v zahraničí. A potom e, jak je to s minimální mzdou, takže bude se to tedy zakládat na zemi původu toho řidiče. Co se týče tedy těch parkovišť, tak eh, my eh, zvyšujeme povědomí v rámci všech eh, ministerstev, které mají finance na zajištění toho bezpečného barkování, protože my víme, že mnoho řidičů nákladních vozů nám říkají, že pojišťovny nepojistí ty nákladňáky, ve kterých spějí. A Eh, pokud eh, řidiči nákladňáků eh, si budou muset odpočinout či spát v hotelech a budou to muset platit zaměstnavatele, tak členské státy se musí nad tím zamyslet a zajistit, aby prostě existovala bezpečná odpočívadla. Ale to bude pouze možné pouze v rámci CEFu. Potom otázka kabotáže Eh, kabotáže je podle operace. Eh, podle operace není to v rámci časového úseku, ale podle eh, operace a my chceme navrhnout, aby ta kabotáž byla založena na časovém úseku. Děkuji, pan Kuhn. Uh, merci, madame Uh, herzlichen Dank, Frau Kommissar. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji mnohokrát, paní komisařko, za vaše odpovědi. Myslím si, že je velice důležité, abychom vedli takováto jednání. Já říkám, Evropská harmonizace mítného na silnicích podle kilometrů v Evropě, já neříkám podle výše, ale v rámci systému toho, jak se vybírá, to by bylo vhodné, abychom se odklonili od veškerých těch věcí, které ty, ty vyněty, které, se, které člověk musí koupit a když projíždí celou Evropou, tak má zalepené celé přední sklo těmi vynětami. Dovedla byste si představit, že komise přijde s iniciativou, která založí konzorcium z těch velkých práčů, které autostráda francouzských, německých a společně e, za podpory Galilea vytvoříte systém, kde budeme skutečně moci projíždět Evropou nejenom bez celní kontroly, ale také bez toho, aniž bychom si neustále někde museli kupovat nějaké vyněty, proto abychom se mohli pohybovat pro evropských dálnicích. To je má otázka. Já s vámi souhlasím a sdílím vaše nasazení. My připravíme návrh v komisi, což eh, umožní eh, digitální eh, řešení pro mítné v rámci jednotného trhu. A bude to podobné zásadám telekomunikace, tedy týká se to přeshraničních záležitostí. A pokud aktéři budou spolu tak to vítáme. Je to všechno eh, otevřené pro všechna konfor, eh, konzorcia. My ale musíme být eh, neutrální. Finance ale existují, ale my nechceme upřednostňovat žádnou technologii. Děkuji, paní Rovodalan. Děkuji, paní komisařko. Já bych se ráda znovu vrátila k, žel- k silničnímu balíčku, k těm sociálním otázkám, o kterých jste hovořila, protože mm, dochází k tomu, že bezpečnost silničního provozu je ohrožováno nedobrou situací v oblasti ochrany řidičů nákladních vozidel. Co se týče přestávek povinných pro řidiče kamionů, můžete nám dnes ujistit, že nedojde k tomu, co tady koluje a čeho se bojí odbory, eh, co se týče eventuálních změn eh, ve stanovování přestávek. Máme tady prohlášení z Varšavy ze začátku dobinu, eh, pardon, dubna, kde bylo zdůrazněno tato záležitost. Můžete nás tedy ujistit, že vy nebudete eh, stanovovat měsíční povinné přestávky, ale přestávky po těch 14 dnech, což je zásadní. Ano, 45 hodin pro, na týden zůstane limit omezení. Je suis pas sûr que avec cette... No, já se nejsem jistá, že s tímto návrhem zabezpečíte bezpečnost silničního provozu po 45 hodin týdně s jakou kapotáží je strašně důležité zaznamenat. Já jsem velice spokojená s tím, že konečně došlo k tomu sociálnímu balíčku, ale e, není možné se měšovat to s ekologickými otázkami či otázkami trhu a skákat z jednoho bodu na druhý. Otázka podmínek pro pracovníky a bezpečnosti silničního provozu je prioritou. To se nemění, praví paní komisařka. Stejně tak jako doby na přestávky se budou měnit. Budeme pokračovat, prosím, pěkně respektujte čas paní Ajuto. Grazie Presidente, buongiorno signora commissaria. Niente, io volevo parlarle della questione del limite. Chtěla bych eh, také vznést dotaz. My chceme uh, hovořit o tom limitu 49% pro ty neevropské společnosti. V roce 2016 některé členské státy uh, Eh, předali eh, mandát, ale byl tam eh, tlak hlavně ze strany Německa a Francie, aby se jednalo se zeměmi Perských zálivů, aby nezasahovali do evropského trhu letectví. Existuje nekalá konkurence ze strany těchto leteckých společností na úkor evropských společností, především co se týče sociálního dumpingu Navíc eh, tyto eh, společnosti dostávají eh, státní dotace. Existují studie v odvětví, které ukázaly, že nekalá konkurence ze strany těchto mimoevropských společností, že už to má dopady, protože evropské společnosti začaly také provádět sociální dumping tak aby mohli soutěžit eh, s těmito cizími společnostmi. Eh, komise dostala mandát, aby ochránila sektor letectví v Evropě. A to nevylučuje odstranit eh, těch 40, 49 kontrol evropských společností ve srovnání s mimoevropskými. Takže tady tato inspekce E, představuje záruku pro ochranu zaměstnanců v případě restrukturalizace. Například máme Alitalii, kde e, e, třeba vysoké procento akcí patří Etihadu, což je společnost Perského zálivu. Stačí vám toto procento inspekcí? Tři vteřiny, paní komisařko. Eh oui, soyez vigilant. Buďte bdělí. Show only guidance, but in parallel we're doing my vydáme eh, všechna ta vodítka, ale my provádíme analýzy jako součást strategie pro letectví a až to bude eh, kompletní, tak eh, uvidíme, zali předložíme návrh, co se týče legislativy, či ne. Kramer na dvě minuty. Hovořila jste o mítném, které bude závislé na vzdálenosti, ale německé mítné pro, zahr- pro cizince je přesným opakem a komise ho akceptovala. Ptám se tedy proč. Víte víc než já, pane Kramere. Proces ještě nebyl završen, komise byla naprosto jasná, dokud nebude zveřejňovaný, zveřejněný zákon, nebudeme ho komentovat. Teprve při zveřejnění učiníme příslušné komentáře, ale zároveň budeme naprosto jasné při sdělování toho, jak bude vypadat budoucnost. Tedy pokud spolková vláda zůstane u té své výněty, tak komise řekne ne, protože to není závislé na vzdálenosti. To okamžiku jsou vyněty v pořádku, ale až dojde ke zveřejnění zákona, dojde k přechodnému období, kde eh, budou všechny systémy nahrazeny elektronickým systémem. Vedle už jsme široké konzultace eh, s příslušnými účastníky trhu a teď uvidíme, co bude rozumným přechodným obdobím. Hovořila jste o 25 tisících případů umrtí na silnicích, ale máme stavky tisíc mrtvých ročně kvůli špatnému vzduchu. Například síra je nadále ještě není zakázána, i když si je zredukována na velice nízké procento, je to mnohokrát škodlivější než škodlivý diesel. Takže jak to můžete akceptovat v rámci strategie pro dekarbonizaci dopravy? Kdybychom to zakázali, znamenalo by to, že bychom zničili celou do průmyslových odvětví eh, ale zavádíme všude programy obnovitelných energií. Budeme pokračovat ve spolufinancování tohoto přechodu eh, z těchto paliv na alternativní paliva. Musíme uvidit, jak rychle se nám podaří také hmm, propojit to s příslušnou výrobou energie. Prosím, pomáhejte nám v tom, musíme realizovat vše krok po kroku, ale pravdou je, že doprava je z 90% stále ještě založena na těžkých olejích. Děkuji, pan Koš. Ja, liebe Frau... Milá paní komisařko Bulc, ve svém úvodním projevu jste mne poněkud zmátla. Hovořila jste o nové rámci pro bezpečnost v dopravě v roce 2018. Co se zatím skrývá? A dále, pochopil jsem vás správně, že v rámci vysílání pracovníků chcete, pro, chcete mít něco sektorově specifického pro dopravu? Je to takto? Děkuji. Ano. Co se skrývá za tím novým rámcem pro bezpečnost dopravy? Na mou první otázku jste neodpověděla. Děkuji. Um, Co bylo důležité je, že jsme měli toto prohlášení na Maltě podepsané všemi 28 členskými státy. Nejenom to, také do toho byli zapojeni naši partneři z balkánských zemí, abychom snížili ty statistické údaje, které jsou výsledkem současné situace. Teď je třeba podívat se dopředu a vidět, jakým způsobem můžeme zlepšit infrastrukturní podmínky. To je jedna věc. Druhá věc, Mm, což bývá důvodem pro silniční nehody, to je pás, alkohol, drogy a rychlost. Tady doufáme, že i pomocí přísnějších pravidel a také kontroly a příslušné sankce budou úspěšnější než do posud. My sbíráme statistiku a já jsem ráda, že konečně mohu vidět, kdo Eh, způsobu je nehody, eh, jak dochází ke smrtelným nehodám, v čem jsou důvody tohoto my konzultujeme vnitrostátní příslušné orgány a snažíme se na ně apelovat, aby také prováděli přísnější kontroly. Samozřejmě bezpečnost silničního provozu bude součástí budoucích spolufinancování. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Dnes jsme hovoříme o bezpečnosti na silnicích, o sociálních právech, o mnohých záležitostech. Ale já bych se vrátila ještě s jednou jednou otázkou, která vám již byla položena. Máme velice různé zákonodárství a ty zákony jsou také různým způsobem uplatňovány v našich členských státech. Skutečně si myslíte, že by nebylo, na, nebo myslíte si, že by bylo na čase zřídit Evropskou agenturu pro eh, silniční dopravu. Tato agentura již třikrát vlastně byla podpořena Eh, například Evropským parlamentem a také se o ní hovoří v Bílé knize o silniční dopravě a o sociálním dumpingu a také eh, se je podpořena v usnesení o silniční dopravě a proto vás prosím, abyste znovu zvážila tento zcela konkrétní návrh eh, Evropského parlamentu, tedy zřízení této agentury. Existují evropské agentury, které se věnují mnohem méně důležitým tématům, než je silniční doprava. Další otázka. Ženy v dopravě. Vidíte, že i v tomto sále je mnoho žen, které se zajímaví o otázky dopravy. Ehm, my jsme o otázce žen v dopravě hovořili zde i na jiných místech a možná by bylo hodné, aby existovala nějaká legislativní iniciativa, která by se věnovala tématu ženám v silniční dopravě a vůbec celkově dopravě. Právě teď eh, velmi, velmi podporujeme a po, propagujeme kvalitu v dopravě. Já se domnívám, že přijde doba, kdy eh, všichni pochopí, kde, pardon, i muži pochopí, že je nutno dosáhnout vyrovnanosti zastoupení pohlaví, tady větší snaha o rovnoprávné zastoupení mužů a žen. Já to podporuji i v mém oddělení na komisi a připravujeme velice zásadní návrhy, Mm, velice konkrétní návrhy, jak my se snažíme teď pracovat na podmínkách. Budou-li podmínky, dojde k tomu. Děkuji mnohokrát. Pán Luis Grandes. Gracias, presidenta. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko. Vy jste hovořila o bezpečnosti leteckého provozu. Já jsem s pravodajem výboru pro systémy eh, certifikace bezpečnostních zařízení eh, v letadle. Já jsem eh, nepředstavil zprávu, protože jsem prověřil postavení všech států, které jsou někdy vlažné a někdy jsou úplně odmítavé. Můj dotaz je jasný, vrhneme se do bitvy, protože vy máte pravdu. A nebo si komise myslí, že by změnila nebo udělala e, atraktivnější e, tento nový systém? What is the question? Señora A co je tedy dotaz, paní komisařko? Um, I'm sorry. Abych e, se k tomu vyjádřila rychle. Nevím, jestli úplně zareaguji na ty vaše připomínky. Já chci zúraznit, že my eh, pracujeme s komisařem Ettingerem a já eh, jsem ráda, že Evropská komise má komisaře, eh, který má na starosti bezpečnost, včetně leteckého provozu. Zde jste asi slyšel, že komisař King několikrát zmínil ehm, ehm, letiště třetích zemí a analýza, která probíhá ohledně Eh, bezpečnosti eh, leteckých společností, ale i bezpečných eh, letišť. Ty názory jsou různé, ale ta analýza nám určitě umožní velmi dobrý náhled na ty záležitosti, kterými se musíme zabývat. Potom také s panem komisařem hovořím o otázkách přístupu, ale já jsem přesvědčená, že musíme mít úplně jasnou pozici, pokud je o bezpečnost na různých úrovních. Ano, paní komisařko, já si myslím, že komise má pravdu. Ale rada a členské státy mají cynický postoj právě nyní, kdy terorismus útočí a že členské státy nejsou ochotny poskytnout dostatek finančních prostředků, aby se zaručila bezpečnost leteckého provozu. Paní komisařka, eh, pracujeme společně, musíme komunikovat a musíme je prostě eh, přesvědčit, aby se dali na naší stranu. Děkuji další. Prime domande sul cabotaggio. Sara... Děkuji. Nejdříve bych se chtěla zeptat na kabotáž. Balíčku v květnu, balíčku z května se chci zeptat, jak tedy k tomu chcete přistoupit. A pak otázka státní pomoci a dále navýšení počtu cestujících. Povede to k flexibilnějším pomoci a dále. A e, také bych chtěla vědět, jaké plány má komise pro to, aby překonala e, ten blok Eh, tu povinnost, kterou má, aby dohlížela na plnění smluv? Odpověď je ano, kabotáž ano, je součástí eh, prvního balíčku. A my eh, pracujeme na tom, aby se to zakládalo na čase a ne na počtu operací. A můžete prosím zopakovat ten druhý dotaz? tři dny Eh, takže eh, k tomu číslu nemohu nyní nic říci. Poslední otázka, ještě jsem měla další otázku. Eh, co se týče podpory státu, bude tam větší flexibilita, pokud je o samotné fungování? Státní pomoc? Ano, investice do letišť, prostě fungování letišť ne, tam není nic o letištích. E, týká se to rady e, práva cestujících diplomatické povahy. Je to diplomatické povahy a my pracu, pokračujeme v diplomatických jednání ale eh, eh, tady je problém eh, sporu Spojeného království a Španělska ohledně Gibraltaru. Ale uvidíme, co nám přinese budoucnost. Děkuji, paní Klun, vy uzavřete vaši otázku, naši diskuzi, prosím. Děkuji mnohokrát, děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařko. Já se chci podívat na oblast let letectví, zejména kontrolu leteckého provozu a poruchy v této oblasti v roce 2010 2,5 milionů cestujících bylo konfrontováno s narušenou dopravou 2016 tisíc minulý rok eh, bylo 22 stávek Celkově to znamenalo 55 dnů bez leteckého provozu nebo narušeného provozu. Vy jste hovořila o vašem sdělení, kde bude obsažena informace o strategii této oblasti, hmm, jak překonat eh, tyto potíže v případě přeletu země do země, eh, když se stávkuje. Já nechci spochybňovat právo na stávku, ale když potom to má disproporční efekt na sousední země, máte nějakou eh, reakci, jakým způsobem bychom mohli usnadnit situaci dopravních spojení, zejména pro občany, jakož i pro obchod, který byl narušen. Ano, to všechno bude obsaženo ve sdělení 7. června kde vysvětlíme toto téma. Mm, e, teď hodně pracujeme se všemi zúčastněnými aktéry, včetně odborů, abychom nalezli řešení. Vyměňujeme si v současné době osvědčené postupy. Je třeba vzbudit povědomí o sociálně-ekonomických dopadech, mm, které jasně hovoří pro nutnost nalézat společné řešení. To bude obsaženo 7. června v tom sdělení komise. Drazí kolegové, dovolte, abych vám řekla bravo. Dodrželi jsme čas, paní komisařko, děkujeme. Já vím, že to není snadná věc a vy jste skutečně byla na výši celé hry. A my jsme tedy přijali tuto metodu. A já bych ráda řekla paní Ajuto, paní Ajuto, paní Anderson. Já vím, že čas byl limitovaný, ale eh, pozvu vás, eh, můžete napsat písemné dotazy paní komisařce a ona vám jistě odpoví. Ti z vás, kteří se nemohli vyjádřit, pošlete své dotazy e-mail. Já jsem si naprosto jistá, že vám komise odpoví. Obrovský dík, paní komisařko. I také samozřejmě dík patří vašemu asistentovi. E, vynikajícím způsobem jsme vedli diskusy a my se uvidíme 19. června, kdy se budeme soustředit právě na ten balíček mobility. Děkuji vám mnohokrát že jste nás poctila vaší přítomností, že jste přijela naše pozvání a jistě odhodlaně budeme spolupracovat v těchto oblastech. Pak, když chcete nějakým způsobem uzavřít tu diskusi, děkuji mnohokrát. E, já vždycky, když jdu do parlamentu, mám pocit, že jsem na dalším slyšení, ale každopádně děkuji za tuto příležitost.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 Come to me. don't, don't speak. Yes, I will. Come to me and we will progress. Goodbye. Euh, président, tu peux me remplacer deux minutes Parce que je dois juste aller aux toilettes. Mes chers collègues, nous continuons la séance. kolegové, pokračujeme v našem zasedání. Prosím pěkně, ti, kteří chtějí odejít, odejděte v tichosti. Děkuji vám mnohokrát, takže my pokračujeme eh, v bodě číslo 5 týkající se přeshraničních zásilkových služeb. Spravodajkou je paní Lucy Anderson, paní Anderson máte slovo, potom dostanou slovo stínoví zpravodajové a další členové parlamentu, kteří se budou chtít vyjádřit a na závěr diskuse vyzvu zástupce Evropské komise, aby zareagovali na celý soubor otázek. Paní Andersonová, máte slovo. Děkuji. Eh, tato zpráva je velmi důležitou zprávou, eh, protože eh, zásilkové služby to je věc, která je pro náš výbor velmi důležitá v rámci propojené Evropy. Moje zpráva se zakládá na tom, že návrh komise je dobrý, ale že je potřeba ho ještě dále rozpracovat. A Eh, určitě ostatní se mnou budou souhlasit, že je potřeba ještě dále pracovat. Eh, hlavní problém byl ilustrován faktem je, že Mnozí, kteří se na tuto otázku podívali, tak řekli, že mnozí eh, chtěli si objednávat zboží online přeshraničně, ale že jim nevyhovovala cena, ale ani úroveň služeb. Protože tato opatření se soustředí na spotřebitele. A proto jsem došla k názoru, že se na to musíme zaměřit z této strany. A je potřeba se zaměřit na celé odvětví, pokud je to možné, protože pokud se podíváme pouze na eh, poskytovatele všeobecných eh, služeb, a to je tedy směrnice o poštovních službách, tak ve většině případů, ve většině zemí eh, všeobecné služby tam se tolik nepodílí zásilková služba. Když se eh, podíváte na otázky spotřebitelů finanční služby, eh, telekomunikace, potom také otázka spravedlnosti, eh, justice, kde třeba komise nemá tolik regulace, ale má tam různé monitorování, tak zásilkové služby tam prostě nemáme tolik informací a balíčky. To je věc, která byla prioritou pro digitální jednotný trh a to je věc, kterou já opravdu podporuji. Já bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli Eh, protože eh, probíhala velmi intenzivní diskuze s organizacemi eh, z poštovních služeb, se spotřebiteli, s regulátory, s odbory a kolega Switch měl velmi dobré brainstormingové setkání a uspořádala se setkání s opravdu širokou škálou osob a také Eh, eh, bohužel výbor regionu nepřinesl zprávu, ale my jsme použili zprávu Evropského hospodářského sociálního výboru. Je důležité, abychom se podívali na to z národního a regionálního hlediska a to jsem já udělala ve svém návrhu. Co se týče zprávy eh, komise, jak jsem řekla, je potřeba se podívat na celý trh, protože jinak to není spravedlivé. <clears throat> A e, nemáme tedy potom tady ty rovné podmínky pro všechny. E, Eh, co se týče základních ustanovení, mm, tak musíme zohlednit skutečnost, že existují povinnosti vyplývající ze všeobecných obecných služeb, eh, článek 14 eh, smlouvy a další článek ukazuje, že pokud chcete poskytovat veřejné služby a balíčka za celkové služby jsou součástí veřejných služeb, tak musíte mít regulaci uspořádanou tak, aby Eh, jsme neznemožňovali práci těmto firmám, které to dělají ve prospěch eh, evropských občanů. A mnozí souhlasí eh, se mnou, že je důležité toto vymazat, protože to nebylo spravedlivé, protože to vytváří situace, kdy poskytovatelé zásilkových služeb tak měli pouze malý podíl nebo nezas tak eh, velký podíl na trhu a proto to nemělo smysl v tomto kontextu. Já vím ale, že jiné výbory, IMCO eh, se na to dívá eh, jinak a chtějí to omezit pouze na malé podniky, ale my jsme dospěli k tedy k jinému závěru. Co se týče ostatních ustanovení, abychom je tedy rychle prošli, je důležité, abychom měli správný cíl a komise začala dobře v tomto směru, ale co se týče článků, Eh, tak se musíme zaměřit na spotřebitele, tak jak řekli ostatní, a musíme eh, poskytovat eh, účinné a dostupné služby. Proto v mé zprávě o tom hovořím a v článku 1 je jasná definice, kde se hovoří o lepší eh, dostupnosti, aby eh, přeshraniční zásilkové eh, služby byly dostupné. A co je důležité v této regulaci, je ten přeshraniční segment trhu. A co se týče ostatních aspektů, a když jsem se veli, eh, více rozšířila, zohlednit, jak jsem řekla na začátku, eh, tak tady eh, je důležitá otázka intervence. Někteří volají po větší intervenci, tak aby tam byly třeba cenové stropy. A my vidíme, že to je věc, která by měla přijít později, v případě, že by to nefungovalo. A komise se zatím rozumně v tomto směru rozhodla, a my tady v tomto parlamentu máme za to, že směrnice o poštovních službách eh, zatím nebude revizována. Dobře, eh, můžeme tady sedět a říci, že by bylo dobré to všechno zrevidovat, ale to není ta stávající situace. V článku 3 komise eh, správně hovoří o tom, že by se měla zlepšit informace o trhu pro národní regulátory. Je tady v tomto návrhu já jsem se docela hodně rozepsala, ale je důležité, abychom se dostali eh, eh, ke správným cílům a mít eh, správný obrázek o trhu. To není opatření, které by bylo implementační, ale je důležité, abychom věděli, jak to vypadá s fragmentací na trhu a rovněž je důležité, jak to vypadá s obratem na tomto trhu a také s ekonomickými ukazateli. O tomto se diskutovalo třeba na radě, abychom měli dostatek informací o subdodavatelích, a že tam jsou lidé, kteří pracují eh, na základě smluv na dobu určitou. A my víme, jak to ve skutečnosti na tom trhu vypadá. Rovněž je důležité, že máme údaje o sazbách za přezenční eh, sazby. Eh, tady jsou kontroverzní otázky pro hráče na trhu, ale je to součástí celého obrázku. A my potřebujeme ty informace, aby byly Eh, zpracovány eh, správně. Eh, jsou tady otázky s konkurencí, potom s mm, cenami na určité úrovni, zali jsou ty, ty ceny dostupné. Já asi myslím, že asi každý se mnou nebude souhlasit, ale jsem tady, abych vás vyslyšela. Co se týče mm, těch Mm, dostupných sazeb. Tady určité nedorozumění. My neříkáme, že e, všichni poskytovatelé musí poskytovat všeobecné služby. Co chceme říci je, že musíme e, změnit ten přístup tak, aby regulátoři dělali správně svoji práci a aby se podívali na práva individuálních uživatelů, tedy e, malé podniky, to jsou tito uživatelé, Eh, kteří eh, nepracují eh, ve velkých objemech balíčků a potom jsou to třeba i klienti s postižením. Já si e, nemyslím, že regulátoři odvádějí dobře svoji práci. A rovněž, pokud tam nezahrnete všechno, co dělají všichni poskytovatelé ve všech oblastech, je důležité, aby regulatoři měli dobrý obrázek a potom vlastně se nebudeme moci dobře rozhodnout. Protože tady se nedá o regulaci cen. Na konci roku my neřekneme, že my chceme provádět regulaci cen, ale my chceme mít roční zprávu. Je to podobné eh, jako v případě eh, práva spotřebitelů či justice, takže to není, že bychom ukazovali na ty vyníky prstem je, ale abychom měli mm, analýzu, eh, která by nám ukázala, co se prostě děje v tomto odvětví a tak, aby eh, lidé eh, mohli více důvěřovat zásilkovým službám v zahraničí. Tady v regulaci byla velká mezera a komise to uznává Ohledně toho, že důvěra spotřebitele se netýká pouze cen, ale také způsobu e, dodání, je důležité e, se zde e, zmínit třeba poškození nebo že se to spozdí. Je důležité, aby e, Eh, jsou tady ty požadavky, ale jsou plněny dostatečným způsobem. Prostě nefunguje to eh, dobře v praxi. A organizace spotřebitelů nám říkají, že mnoho hráčů, eh, kteří prodávají na internetu, tak prostě nechtějí poskytovat tyto informace, také nemají zájem o nějakou standardizaci nebo že by pracovali na této agendě. To, co tady je, není to tak úplně radikální, my říkáme, že některé věci by se měly poskytnout jako doplněk k režimu práv spotřebitelů, ale zároveň, že by měla být aktivní eh, podpora standardizace také pokud je otázku eh, životního prostředí, protože během eh, posledních deseti let se odvedl velký kus práce. Ano, komise řekla, máme tady program pro propojenost, ale potřebujeme silnější impuls Eh, více už tomu neřeknu, pokud o vysvětlení této zprávy, ale považuji za velmi důležitou a je eh, opravdu potřeba, abychom o tom diskutovali abychom měli dobrou finální formu, eh, je důležité, aby ten článek 6 byl vyškrtnut, abychom se na tomto dohodli, ale kromě toho bych chtěla říct, že komise odvedla opravdu velkou práci, na to můžeme pracovat a dále v tom pokračovat. Děkuji vám, paní Andersonová, za tuto obecnou prezentaci vaší zprávy, která je zprávou, která si skutečně zaslouží konkrétní reakce, protože se to přímo týká spotřebitelů a to jste velmi dobře řekla. Teď dám slovo s novým zpravodajům. Pan Ferber, dobrý den, máte slovo. Dobrý den, paní předsedkyně, jsem šťasten, že zde mohu být. Budu pokračovat ve své mateřštině. Tady jsem poněkud jistější než ve francouzštině u takto obtížného tématu. Nejdříve musím říci, že jsem byl více než překvapen, když jsem si pročítal návrh zprávy, neboť zpravodajka, která se tady vyjadřuje ke sdělení komise o implementaci třetí poštovní směrnice a my jsme se, myslím, shodli na celé jiném cestě. Tehdejší zpravodajka byla dřívější stínovou zpravodajkou za frakci SAD jsem zklamán, že ta cesta, na které jsme se tehdy dohodli, je nyní zpravodajkou opuštěna. Proč? Za prvé, je třeba říci, že se tady říká, týká přeshraniční zásilkové služby. Není to čtvrtá směrnice o poštovních službách. Pokud to celé chcete směřovat ještě dopisy a ještě vyzývat komisi, aby něco předložila, tak si uvědomte, že komise jasně řekla, že nic nepředloží a dále jsme se dohodli na tom, že nechceme vůbec nic měnit na eh, tě povinnosti univerzálních služeb. Tak to bylo i eh, dojednáno Evropským parlamentem za podpory frakce SAD. Když si nyní počítám návrh zprávy, tak se prám, proč oblasti balíčků, které dosud byly vlastně eh, v součástí hospodářské soutěže, a tady opakuji i zelená kniha z roce 92, kde se jasně říká, že tam, kde hospodářská soutěž funguje, nechceme regulačně zasahovat. A není tam, eh, tedy najednou zjišťujeme, že konkurence nefunguje, je třeba regulatorně zasahovat, je to zajímavá diskuze a já říkám za APP, že to není, náš, to není naše parketa, abychom omazovali konkurenci tam, kde je. To je velmi problematické pro nás. A dále otázka, v čem spočívá vlastní problém. A na to bychom se měli soustředit. To je otázka cen za přeshraniční dodávání balíků. A pokud chceme, aby tam eh, mohly být činné i malé a střední podniky, abychom tam tedy měli více konkurence v této oblasti, tak samozřejmě se musíme nejdříve podívat na produkční řetězec a nemůžeme eh, jen tak říci, že se nám nelíbí celý systém, eh, toho, co tedy platí koneční zákazník, že si prostě jenom říct, mně se to nelíbí a chci udělat něco zcela jiného. To celé se opírá o mezinárodní dohody, v poštovní smlouvy a tak dále. Já tady nevím, jak je zde vůbec hodné, abychom tady přes přeshraniční zásilkové služby mohla nějak měnit i zhledem na teda tu poš- na poštovní smlouvy. Já s tím mám jistý problém, zda toto je skutečně vhodný přístup. Nyní vlastně, aby najednou všechno spadalo do té povinnosti univerzální služby, tak to k tomu přistoupit s pocitem, že tak se problém vyřeší, tak vám říkám jenom, milá paní Erders, blahopřeji vám za to, že jste tady skutečně se chytila do pasti, a do pasti těch organizací, které vám tuto past nastavily. Vždyť tady vy se ubíráte směrem do katastrofy. Je třeba si zodpovědět zcela jiné otázky. A v mé zprávě tehdy vědomně jsme o nich nechtěli hovořit, neboť jsme řekli, že ty ostatní věci, na které třeba odpovědět, tedy kdo bude platit, ty náklady té univerzální služby, tehdy jsme se dohodli, že to nechceme otevírat. To je velice závažná věc a já na to chci takto velice jasně upozornit. Dále třeba se zabývat také otázkou, kdo jsou vlastně ty regulační orgány, a vy s nimi pracujete jako zpravodajka a vy chcete, aby ty tedy řešili ty otázky cenové kontroly. velice dobře formulováno. Je to skutečně náš model? Já osobně mám celé otevřeně říká, že to, co tady v podstatě máme, je problém s provádění stávajícího práva. Má to jasný důvod. A totiž to, že ti, kteří mají dohled nad trhem, jsou současně těmi, kteří vlastní toho největšího poskytovatele poštovních služeb. To si přiznajeme zcela otevřeně, v tom spočívá vlastní problém, ale pomocí vašeho návrhu zprávy to vůbec neřešíte. Naopak tento problém posilujete, posiluje toho, to, toho kdo byl doposud tím největším hráčem a tím ničíte veškeré další menší hráče, pro něž již vůbec nedává smysl, aby na ten trh vstupovali. A to je trh, který doposud vlastně fungoval, kde konkurence fungovala, no to já nechápu. A dále ta otázka té dostupnosti, té cenové přijatelnosti ve třetí poštovní směrnici je to také již jasně uvedeno. Já mohu komisi pouze vyzvat, aby v rámci svých právních možností na to tlačila. A ne, aby nyní řekla, že se to vyřeší tím, že se vytvoří nějaký supernárodní trh, který nakonec nebude vůbec fungovat nediskriminační přístup, který tam formulujete, to je krásný teoretický útvar, ale funguje to bez problému u vztahu typu business to business, tedy podniky mezi spolu, ale máte pocit, že to bude fungovat i private to private? Balíčky, příklad. Babička chce studentovi zaslat eh, nějaký koláč, který mu upekla, aby student, který studuje v zahraničí, nehladověl. No to je private to private. Chcete to z toho celé vyjmout? Já jsem již na začátku říkal, že tady je otázka, kde jsou práva spotřebitele a jak je podpoříte a posílíte vaším návrhem, ne jako spotřebitele oslabujete a posilujete tradičního poskytovatele služeb. A proto já s tím mám skutečně obrovský problém těším se na další jednání. Samozřejmě nyní musím přeložit ještě více pozměňovacích návrhů, než jsem měl původně v úmyslu. A mohu vám pouze říci, paní zpravodajko, že pomocí přístupu, které, který jste zvolila, vy něco ničíte, ale nic nového nevytváříte. Nevytváříte nic nového, co by bylo lepší než to, co již existuje, ale ničíte stávající struktury, které na několika málo místech by si bývaly zasloužily nějakého doladění. Já jsem ochotný to doladit, ale váš návrh jde naprosto špatným směrem a já doufám, že komise to bude vidět stejně jako já a že rada takovéto věci může rozhodovat pouze jednomyslně. Neboť skutečně to je pokud se odvážíme jít touto cestou, mnohé věci zničíme, v mnoha členských státech vytvoříme v podstatě monopoly a za to povede k tomu, že se ty náklady a ceny sníží. O tom mám velké pochyby. Děkuji mnohokrát, paní Ferbere. A teď pan Zotovský, proč odcházíte? Vraťte se. Má, jste na řadě. Bardzo děkuji e, za přigotování tego. Předsedkyně, děkuji mnohokrát. Děkuji paní zpravodajce za přípravu této zprávy, protože ta zahrnuje celou řadu záležitostí, které zazněly v našich diskusích. Tato navržená zpráva pojednává největší výzvy týkající se usnadňování přístupu k přeshraničnímu zasílání balíčku adekvátním způsobem. Je to daleko lepší než původní návrh komise, zejména co se týče článku 6 vidím záměr snažit se zlepšit situaci spotřebitelů za zaručení co možná nejlepších služeb a nízkých cen, ale nemůžeme vyloučit ceny eh, naše dosavadní zkušenost a důvěra zákazníků je nesmírně důležitá. Když se podíváme na rozšíření působnosti na všechny Eh, subjekty poskytující tyto zásilkové služby, to bude spadat pod článek 4. Bez rozšíření této působnosti nemůžeme efektivně pracovat. Eh, chceme-li, aby ceny byly adekvátní i na přeshraniční úrovni, musíme sbírat informace od největších aktérů. Také bych rád zdůraznil následující záležitost. Paní Andersonová navrhuje eh, realistické lhuty, změnila lhuty Evropské komise eh, pro dodávání statistických údajů příslušným orgánům. Článek 5 také vítáme, je daleko lepší než původní návrh Evropské komise. Avšak, když se podíváme na článek 5 a hodnocení úloh přeshraniční přepravě. Nevím, zda to bude efektivní, nevím, zda to nenaruší spíše situaci na trhu. Práh pro zaměstnance byl snížen, lebo střečeno strop. Co se týče výjimek, to bude příliš nízké Eh, žádná informace nebude poskytována pod článkem 3. Evropská komise navrhuje 50 a více. Myslím si, že v tomto případě měla pravdu Evropská komise, protože to nám umožní eh, vyhnout se disproporci v případě malých a středně velkých podniků. A co se týče zvyšování na uh, e, operátorů. Máme celou řadu informací, včetně informací týkajících se citlivých údajů a je třeba respektovat eh, důvěrnost těchto dokumentů. Eh, navržený mm, tedy návrh je daleko efektivnější. Já se těším na diskusi. Merci beaucoup, monsieur Zlotowski. Monsieur Telička, c'est à vous. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Tečka. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vidím tady dvě možnosti, jak k tomu přistoupit. Buď hm, hovořit o všem, ale obávám se, že na to mi nedáte čas protože mi nedovolíte mluvit několik desítek minut a nebo mohu se věnovat jenom několika nejvýznamnějším věcem. Slyšel jsem tady Slyšel jsem se s nejrůznějšími zástupci hmm z této oblasti. Dostal jsem skutečně detailní informace a probírali jsme je na základě eh, příslušného návrhu komise. Hovořil jsem také s pracovníky předsednictví komise a eh, eh, budeme mít ještě několik rozhovorů kolatého stolu, kde budeme dále vyhodnocovat já nebudu tedy je krmit s mými konkrétními ideami. Já souhlasím s paní Andersenovou a se všemi, kteří tady hovořili. Já nepodceňuji komplexnost těch legislativních návrhů, s nimiž pracujeme. Toto je velmi komplexní záležitost. Um, obsahuje celou řadu technických detailů a může mít skutečně veliký dopad. Uh, během diskusí, které jsem vedl s nejrůznějšími aktéry, zřídka kdy jsem se setkal s tak širokou různorodostí názorů jako tady. To je opravdu velmi signifikantní. Možná, že si vzpomenete, že když jsme měli první diskusi ve výboru, řekl jsem, že jsem, trošku, že jsem poměrně zdrženlivý, co se týče legislativního návrhu, že se na něj podívám. A dnes mohu říci, že tady vidím potřebu legislativní předlohy a přizpůsobení mou nevýhodou je, že já jsem nebyl ani zpravodaj, ani stínový zpravodaj. No možná, že je to zase výhoda, ale skutečností je, že prostě biznis se nesmírně změnil od našich prvních diskusí a dnes, když se podíváme na objem přepravovaných zásilek a balíčků a když se podíváme na to, jako, jak kompetitivní je trh, Biznis se stále mění. Také jsem pozval k diskusím někteří z těch, kteří, které bychom dnes nepovažovali za tradiční zásilkové společnosti, ale ty biznisové modely se budou dále rozvíjet, včetně Amazonu. A myslím si, že za dva, za tři roky situace zase bude úplně jiná. Je tady tedy potřeba hodnocení a teď, aniž bych šel do detailů, bych tedy rád řekl, že tady musíme mít určitý soubor pravidel, na kterých se jistě rádi dohodnou zástupci zásilkových služeb, co se týče informací, informovanosti, zejména co se týče článku 3. Je také zajímavé vyslechnout si národní regulační úřady. Eh, když se podíváme na tu komplexnost, eh, kolegové hovořili o spotřebitelích, ale na jaké spotřebitele myslíme? Eh, na spotřebitele, kteří si něco objednávají po internetu, nebo operátory. Je to opravdu velmi komplexní téma. Je to kompetitivní trh, myslím, si, někdy pociťujeme, že tito hráči jsou skutečně dominantní na trhu a v určitém ohledu mají tedy limitované možnosti, na druhé straně zase v některých oblastech nelimitované. Trh se také liší. Ano, ano, už se blížím k závěru. Uh, it is, I agree, about... A je to o posílení, nejenom o posílení stávající legislativy, ale je to také o tomto novém navrženém znění. Já um, mám řadu um, nesouhlasu s některými názory kolegů, ale předložím pozměňovací návrhy, které by měly přispět ke zlepšení pro dobré fungování trhu, nevytvářeje překážky, ale vylepšují situaci. E, za zohlednění toho, že trh se bude naprosto změnit za posledních 50 let, děkuji mnohokrát, pane Taličko. Nezbývá nám mnoho času a já bych velice ráda si vyslechla zástupce Evropské komise. Mohli byste, prosím, pěkně zkrátit svůj příspěvek, paní González. Gracias, presidenta. Voy a ser... Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručná. Obecně bych eh, chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce, připravila návrh zprávy, kde si myslím, že využívá pozitivní stránky návrhu komise a zároveň tam hovoří o věcech, kde nemá smysl, abychom měli nařízení o přeshraničních zásilkových službách. Proto bych eh, chtěla uznat úsilí, které odvedla paní zpravodajka, tak aby se vyjasnily ty nejdůležitější eh, části nařízení a také co se týče eh, zlepšení Eh, pokud jde o povinnosti aktérů v oblasti zásilkových služeb. Především co se týče eh, většího požadavku na informace. Ale jsou tady věci, které se můžou ještě eh, prohloubit. Nezapomeňme, že hlavním cílem tohoto nařízení je zlepšit interoperabilitu sítí zásilkových služeb v jednotlivých členských státech za druhé, podle Evropské komise pouze 10 eh, sazeb jsou eh, netransparentní, proto nevidíme smysl, že bychom dělali eh, posuzování dostupnosti sazeb každý rok podle fixních tabulek, které nemusí odrážet realitu. Myslíme si, že by bylo vhodnější, aby se kontrolní opatření soustředila Eh, soustředili specificky na ty věci, které by mohly být problematické. Zároveň nesmíme rovněž zapomenout, že tento trh eh, zohledňuje eh, velice rozlišné situace, především hlavní soukromí. Eh, hráči na trhu eh, zabírají velký podíl trhu. Eh, tito operátoři jsou flexibilnější, protože nemusí zachovat distribuční sítě pro poskytování univerzálních služeb na v jednotlivých státech nemají tuto povinnost a tu konkurenceschopnost, kterou mají, zakládají na nízkých mzdách a obecně na zhoršení pracovních podmínek. Proto máme za to, že veškeré povinnosti, které budou vyplývat z budoucího nařízení, by se měly týkat všech hlavních aktérů, kteří jsou na trhu, což by bylo opatření tak, aby se eh, zachovala eh, zdravá hospodářská soutěž a také současná pracovně právní legislativa. Eh, chybí mi tady více odkazu na ochranu spotřebitele, kteří jsou obzvláště zranitelní, pokud jde o ty problémy, se kterými se setkáváme v několika členských státech a e, to budou asi ty hlavní směry těch našich pozměňovacích návrhů. Děkuji. Paní González, se není paní Ajuto. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za zprávu a za práci, kterou odvedla, která byla vynikající. V jejím zprávě je mnoho pozitivních bodů, které by měly být ještě prohloubeny. tak to bychom dokázali ještě pokročit eh, s ohledem na text, který navrhuje komise, který podle mě nejde dostatečně daleko. Některé problémy by se mohly ještě navýšit, eh, až se rozšíří elektronický obchod. Budeme mít tedy zvýšenou přepravu zboží, A proto by bylo hodné uvnitř členských států harmonizovat a regulovat tento sektor, abychom zachovali správnou úrovně služeb a spravedlivou konkurenci. Co se týče cen, tady jsem skutečně přesvědčena, že ceny by se měly snížit a na celém sektoru by mělo být mnoho efektivnosti a transparentnosti, co se týče poštovníka, zásilňových služeb. Větší efektivita níž, nižší náklady. To je klíčové pro to, aby ten sektor správně fungoval. A je zde samozřejmě i aspekt digitalizace služeb, což je vše opět propoleno eh, s eh, elektronickým obchodem ve velké většině případů. Nemůžeme na to hledět izolovaným způsobem. Otázka snížení nákladů souvisí také se zvětšením, zvýšením transparentnosti a také s respektováním životního prostředí, neboť tato logistická exploze, abych to tak nazvala, má samozřejmě i svůj environmentální aspekt, který nesmíme zanedbávat. Předložíme pozměňovací návrhy. A ještě jednou děkuji mnohokrát paní zpravodajce a děkuji také za slovo. Děkuji mnohokrát paní Ajuto a dále dám slovo členům, kteří nejsou stínoví zpravodaji a začneme panem Bácem. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pan Bach. Zcela krátce. Markus Ferber v podstatě již nanlesl mnohé z obav, které mám. A jeho příklad s koláčem od té babičky, ten se mi příliš nelíbil. Studenti nechtějí, aby jim babičky posílali koláče, ty chtějí, aby jim babička poslala peníze. A zasílání peněz nespadá do tohoto návrhu. Takže žerte stranou. Rád bych nadnesl dvě věci, které zajímají jistě spotřebitele, a to je transparentnost cen a zde si myslím, že bychom to měli ještě více rozpracovat. Podniky to vnímají jako tajemství, jako podnikové tajemství. Uh, své ceny, oni na ně takto nahlíží a dále e, svoboda volby. Myslím si, že jako spotřebitel e, v podstatě nemáme žádnou svobodu volby, neboť e, my si objednáme zboží od nějakého podniku a kdo vlastně pak to zboží, ten balíček dodá, to není otázka naší volby, o tom rozhoduje vlastně ten obchodník. Takže spotřebitel nemá možnost volby právem také pan Telička řekl, že fungování trhu a hospodářské soutěže, že se to neustále mění a rozvíjí a tento vývoj musíme očekávat i v příštích letech. Proto mne poněkud překvapilo, že v návrhu komise stojí, že v roce 2019 má být předložena evaluační zpráva. Myslím si, že do této doby nebudeme mít ani komise k dispozici dostatek informací. Z tohoto důvodu i z dalších důvodů si myslím, není vhodné zasahovat do trhu. A Lucy Anderson, paní zpravodajka, tom také hovořila, že je třeba to celé ještě rozpracovat a velmi se pozorně se této otázce věnovat. Děkuji panu Bachovi, paní Revedel, děkuji mnohokrát. Nejdříve bych ráda poděkovala paní zpravodajce za vynikající práci, kterou vedla, která nám skutečně umožňuje změnit paradigmata a to, jak přistoupila k tomuto sextu. To, že se zaměřuje na veškeré operátory a ne pouze na operátory, které poskytují eh, pos, or, univerzální služby, to je, myslím, je velice dobré, aby se to hodí k té realitě toho přeshraničního obchodování a dodávání balíčku. Tady víme, že tam konkurence je, to je pravda, máme tady dohody mm, mezi poskytovatele služeb, to vše již, již jak existuje, proto by bylo vhodné se soustředit pouze na poskytovatele všeobecných služeb, neboť eh, co se týče přezaničních služeb, jsou to zejména skupiny jako FedEx a další, které jsou velice silné. Pokud tedy eh, budeme eh, dávat povinnost poskytovateli všeobecných služeb, aby vlastně zveřejňovali veškeré strategické informace, no tak to by bylo vlastně, k čemu by to vedlo, že bychom dali kompetitivní výhodu těm velkým skupinám, kteří mají velice silnou pozici na trhu. Zejména e, se to týká právě té transparentnosti a těch sazeb. Ano, měli bychom zlepšit přístup k informaci, ale není možné, abychom pod záštitou toho, že chceme zvýšit transparentnost, zlepšili postavení těch soukromých hráčů a zhoršili postavení právě těch veřejných poskytovatelů univerzálních služeb. Děkuji, pan Rike. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. To je velice zajímavé, něco zde právě bylo nadneženo. Byly tady, zazněly tady velice rozhodné postoje, velice srozumitelné. Já mám takovou otázku, která se týká zprávy, která je, myslím, velice komplexní. Pokud to správně chápu, tak již máme e, univerzální služby, to už bylo zavedeno. A to není dárek, to je spíše určitý je to další jaksi povinnost, je to spíše zatížení toho všeobecného operátora, že ty má tuto povinnost poskytovat univerzální služby. A já si tedy myslím, že to asi není něco, co by bylo nějakým způsobem velice výhodné pro tohoto poskytovatele z ekonomického hlediska. E, pak tady máme druhý trh, který se nám velice vyvíjí, e, to je právě ten elektronické, to elektronické obchodování. A zde si myslím, že tento trh skutečně by mohl vytvářet velice dobré zisky a příjmy. A pokud to chápu správně, tak je třeba chránit operátory, které poskytují univerzální služby, protože oni již ty, za to vlastně platí, je dále nutné chránit spotřebitele. Jeho situace není celá optimální. Pokud chceme zavést do této sektoru konkurenci, tak ano, ale musí to být za podmínek eh, tak, aby to bylo nějakým způsobem přínosné pro všechny. Eh, dále dobře vidíme, že zásahy nebo respektive to, co tady řekli poslanci, bylo, to, co zde nadnesli, to bylo relativně vyvážené. E, zaznělo tady, že třeba chránit veřejné operátory, které mají tu, tu zátěž té univerzální služby. E, pravděpodobně tady jsou různé názory co se týče zlepšování konkurence a zlepšování situace spotřebitelů. Ono je to poněkud komplikované. A já bych rád tedy věděl, jaký postoj má komise, nebo ti bych rád záběrem řekl, nevím, zda bych tady mohl od jednoho námětu přejít k dalšímu. Samozřejmě, že univerzální poštovní služby to je celé upraveno, ale tady ta, hovoříme o jiné záležitosti za ty balíčky, ale musím říct, že ono je to svým způsobem propojené. Děkuji, my se pokusíme vám to vysvětlit, abyste z toho nemuseli být takto zaražení. Paní Demonte, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za vynikující práci, kterou odvedla, a také za to, že hovořila o poskytovatelích univerzálních služeb, neboť eh, trh by měl být eh, svobodný a neměli bychom tam mít nějaké rozdíly. Co se týče nařízení, ve světle toho, že skutečně tento sektor trhu je ve velké expanzi. Chceme tam mít eh, konkurenci, ale měla by být pozitivní, neměla by vytvářet nebo ničit něco. Měli bychom zasahovat na, do trhu pouze, když je to nutné, například když je nutné snižovat administrativní zátěž, nebo když je e, nutné ten zásah pro, pro to, abychom chránili spotřebitele. V článku číslo 5 se hovoří o národních regulačních orgánech, které by měly rozhodovat e, o tom, zda ty ceny jsou, respektive za ty sazby jsou cenotivně přijatelné. a zda to tedy eh, je vhodné i z hlediska hospodářské soutěže. Děkuji mnohokrát, pane pře- paní předsedkyně. Co se týče čtvrtého železničního balíčku, zde jsem se naučil, že optimální je, pokud dosáhneme maxima. A to, co zde navrhuje paní Anderson, Tady zjišťujeme, že ona do toho skutečně věnovala mno, do toho dala mnoho práce, mnoho úsilí a zdá se nyní ovšem, že optima jsme nedosáhli, protože optimum je vždy nepřítelem toho nejlepšího. Nyní je tedy třeba zohlednit i, co řekl pan Ferber, to byla téměř taková přednáška. Týkalo se to úkolů poskytovatelů univerzálních služeb a role dalších operátorů na trhu. A já se dívám na článek 5 tohoto návrhu a vidím, že toto odlišení se tam ztrácí. Aktéři na trhu se spíše podílí na mm, takových menších aspektech Řeší se tady transparentnost sazeb a konečných sazeb a já se ptám, zda vůbec toto nařízení je vhodné místo pro to, aby se řešily tyto věci. Dále se tady dělají rozdíly mezi osobami, které jsou chudé a žijí ve velice vzdálených oblastech a pak také osobami s postižením. Já nevím, jak toto souvisí s nižšími cenami a s nižšími sazbami. Dále souvisí to i s mm, autoregulačními pravomaci lokálních orgánů. Co chci říci? Je třeba velice jasně odlišovat mezi trhem a operátory na trhu a mezi eh, všeobecnými službami. Pak je to otázka cen, konečné ceny pro spotřebitele a také toho, jak se vyjednává Například ne, jak vyjednávají e, mezi sebou poštovní služby německé či nizozemské. To si myslím je otázka těch podniků samotných. Děkuji. Děkuji. Paní Ayala Sanders. Děkuji. Sí, eh, la verdad es que... Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, v tomto nařízení eh, ten první přístup byl, že jsme to chtěli odmítnout, protože v tak otevřeném odvětví jsme úplně nechápali, jak to, že komise chtěla vyřešit ten jediný problém a to je, že tam není dostatek transparentnosti v přeshraniční oblasti. Když se tedy pošle balíček eh, ze Španělska do Francie, tak to má jednu cenu a z Francie do Španělska ten balíček stojí eh, jinou cenu. Eh, tady tato věc byla úplně otevřená a v principu nesouvisela se směrnicí o poštovních službách. My vítáme, že ve zprávě paní Anderson se zohledňují všichni aktéři, že teda Eh, ne, hovoří pouze o těch eh, nejdůležitějších, ale zhrne všechny. A jsme rádi, že článku 4 a 5 se hovoří o všech těch eh, hráčích a že se odmítá článek 6, kde právě ti určení, ty určené podniky Eh, museli vlastně nést na svých bedrech eh, zátěž těch eh, firm, které neudělali nic a vlastně ti ostatní, které těžili z toho, do čeho investovali ostatní. Ale co nám nebylo úplně jasný, je to, že se míchají poštovní zásilky a balíčky. My si myslíme, že poštovní zásilky mají svůj vlastní rámec, ale balíčky to je zase jiné odvětví. A Potom, co se týče eh, té dostupnosti, eh, tak jsme si všimli, že ty eh, skupiny, které se zohledňují, tak už jsou chráněny ve směrnici o poštovních službách, které hovoříme o malých a středních podnicích a spíše se jedná o takovou obchodní výměnu a to je to, co jsme chtěli, aby tam bylo zahrnuto. A potom úplně nechápeme, proč se tady odstranili ty mm, mezinárodní dohody, protože tady se upřednostňuje, aby každý stát si to dělal jak chce a je to tady eh, skryto za tím, že se může to zlepšit, takže my harmonizujeme, aniž bychom harmonizovali. A potom ty bilaterální eh, dohody, ty nám ukazovaly, eh, že vlastně ta otázka té přezranční netransparentnosti byla ochráněna. A to je, čemu nerozumím. Děkuji vám. Pan Ertrug. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve dovolte, abych poděkoval paní zpravodajce za její výbornou práci. Ostatně musím říci, že já vlastně ten odpor, který zde byl vyjádřen, já nevidím jako tak velký. Myslím si, že jistě bude možné nalézt kompromis a proto bychom měli pozitivně optimisticky přistupovat k tomuto tématu. Celá řada správných věcí již tady zazněla, abych se rád ještě vrátil k původní ideji, kterou už celá léta provozuje Evropská komise a sice liberalizace a vytváření, byť často i vyumělkované konkurence z hospodářské soutěže. Tedy soutěž není špatná, ale podle mého názoru není, nevede k cíli, pakliže podniky a často malé podniky jaksi pudí na trh, kteří neplatí podle tarifů a špatně nakládají se svými zaměstnanci. To rozhodně nemůže být ve smyslu toho, co si přejeme. A rád bych ještě dodal, a myslím si, že o tom hovořil už pan kolega Ferber v úvodu, píše Evropská komise mimo jiné, že šetření ukazují, že co se týče univerzálních poskytovatelů služeb, často eh, jejich náklady překračují čtyř až pětinásobně Eh, tarify eh, jednotlivých států. No, já bych rád věděl, které státy to jsou, to by měla komise napsat. A za druhé, proč Evropská komise, než se píše takové papíry, eh, nehovoří s těmito s příslušnými státy? protože to jsou vždycky otázky, které se často vyskytují a v tomto případě, podle mého názoru, je to otázka velmi významná. Teď článek 6, ku příkladu, to je naprosto jasný důkaz toho, jak se Evropská komise pokouší uměle eh, vytvářet hospodářskou soutěž. Je to byrokratické monstrum, ten článek 6 když tady hovoří se o standardních nabídkách, které se musí hlásit národním regulačním úřadům, které zase během měsíce musí udělat Bůh ví co. To tedy podle mého názoru je red tape, červená páska, to je uh, to vůbec není důležité, přece to tady nemůžeme křečovitě takto vyžadovat. Příklad u čtvrtého železničního balíčku to bylo podobné. Tam došlo k pokusu rolling stock, které neexistují na trhu, já nevím z jakých důvodů, eh, prostě křečovitě eh, vnutit veřejnému sektoru, který by to býval měl platit. Já jsem proti tomu. Ještě jednou nejsem proti hospodářské soutěži, ale Prostě oslabovat hospodářskou soutěž kvůli hospodářské soutěži, no to rozhodně nevede k cíli. A na závěr souhlasím se vším, co podporuje transparentnost, ale nemůže být podle mého názoru, aby transparentnost šla tak daleko, aby ty podniky, které, se, které dodržují zákony, které řádně platí lidi, které mají tarifní smlouvy, aby byly potrestány tím, že budou nuceny k tomu, co já vím, prozrazovat tajemství obchodní, aby to pak šlo přes Evropskou komisi a bylo to zpřístupněno všem národním regulačním úřadům. To tedy myslím si, že jde příliš daleko. Stačí, když budou zveřejněny seznamy cen a máli k tomu přístup Národní regulační úřad, ale jinak všechno ostatní je podle mého názoru přehnané. To tedy už se podobá Evropskému regulačnímu úřadu, který nemáme v žádných jiných odvětví. Takže prosím, ponechme kostel ve vesnici, ano. Doufám, že najdeme cestu a já rád k tomu pomůžu. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Artuge. A teď se dívám na komisi. Pan Temar, kde jste? Dobrý den. Vy jste z DŽGO, z Degegro. Slyšel jste naše drahé kolegy. Máme tady nějaké malé problémy. Takže představte nám vizi Evropské komise. Děkuji. Um, and thanks to um, all the speakers. Děkuji všem dnešním řečníkům, především paní Lucy Anderson, která pracuje s velkým nasazením a odvedla výbornou práci na této zprávě. A také děkuji eh, poslancům, kteří vyjádřili své připomínky. My jsme si vědomi toho, že je to odborná zpráva, že je kontroverzní a že tato záležitost je komplikovaná, že ne všichni eh, poslanci souhlasí, ale je důležité, abychom byli v konstruktivním eh, duchu a abychom eh, nalezli řešení pro všechny tyto záležitosti, když jsem si vědom, že v tak krátkém období to nebudeme moci vyřešit. Mám tady tři připomínky a pokusím se být co nejstručnější. Musíme si uvědomit, že tento návrh Evropské komise má být doplňkem pro směrnici o poštovních službách. Tato směrnice byla připravena eh, v době, kdy listovní zásilky měly dominantní postavení a eh, zasílání balíku téměř neexistovalo v porovnání s dneškem. A my jsme se eh, rozhodli, že nebudeme upravovat směrnici o poštovních službách a proto si myslíme, že je důležité mít další legislativu. Eh, tak abychom pracovali eh, na těch eh, povinnostech a rozšířili je ty, co už jsou dnes té směrnici o poštovních službách. Dimenze která se soustředí na spotřebitele. Ano, s tím souhlasíme. Zde jsme zajedno s paní zpravodajkou a s ostatními řečníky, že spotřebitelé musí být vždy ve středobodu našeho zájmu musíme eh, zjednodušit eh, život těm eh, malým a středním obchodníkům, všem těmto skupinám, tak aby se mohli dostat na tento trh se zásilkovými službami. Třeba když jste získali nějakou zásilku z jiného členského státu a chcete vrátit Eh, tuto zásilku, tak je důležité, aby ta cena byla dostupná. To je přeci důležité. Eh, je tam tedy přímý link mezi spotřebiteli a mezi touto otázkou. Eh, není to ale směrnice o, pro, o spotřebitelích. Samozřejmě my zohledňujeme tu otázku, že by se to rozšířilo na ještě další práva spotřebitele, ale musíme se podívat v kontextu, co už dnes existuje. A hovořili o tom eh, mnozí a je důležité, abychom zabránili další zátěži pro podniky. Potom ta otázka, jestli tato regulace by se měla eh, týkat pouze poskytovatelů univerzálních služeb, eh, tak část regulace, tak jak ji navrhujeme, je namířena na všechny provozovatele zásilkových služeb. A to se týká dohledu nad trhem. Informace, kterou musí individuální provozovatelé eh, poslat těm národním orgánům. Článek 3. Tyto povinnosti se týkají všech provozovatelů. A tady byla otázka, jestli je tam to období deseti let. Ano, musíte nejdříve vědět, jak eh, ten trh vypadá, předtím, než eh, stanovíte, jestli ten trh funguje dobře či ne. My jsme tedy zavedli tuto povinnost pro všechny provozovatele. Potom články 4 a 5, eh, týká se to dostupnosti a transparence. Eh, tyto zásady už jsou v článku 12 směrnice o postovních službách, týká se to USB pro USO. Tedy eh, poskytovatele univerzálních služeb, tedy ty tradiční poskytovatele poštovních služeb, do té míry, že ty jejich sazby spadají pod povinnosti univerzálních služeb. A my tuto logiku chceme rozšířit na toto nařízení 4 až 5. A to je proto, my nenavrhujeme eh, rozšířit eh, pravidla transparentnosti a dostupnosti na všechny subjekty, protože tím pádem bychom tady přišli o tu logiku. A potom článek 6, eh, přístup třetích stran. My jsme přesvědčeni, že tento článek je dobrý eh, pro malé provozovatele zásilkových služeb, kteří chtějí rozšířit své služby do jiných členských států. Dnes je to velmi komplikované, protože vidíme, že 90% eh, přeshraničních služeb eh, dominují tradiční poštovní služby a bylo by dobré, kdyby ti malí provozovatele se mohli rozšířit přeshraničně, ale nemají k tomu dostatek financí, bylo by dobré využít Eh, ty sítě na základě eh, těch USP a my nechceme, aby si velké společnosti vybíraly třešničky na dortu, ale aby ti eh, malí provozovatelé mohli využít sítě ostatních, ale za spravedlivých podmínek. A to je všechno z mé strany a rád to s vámi proberu bilaterálně, kdokoliv budete mít zájem. Děkuji vám mnohokrát za vaše připomínky. Teď dám minutu paní Andersonové, aby pronesla závěrečná slova k její zprávě. Já mám jinou suzi, ale každý tady eh, řekl tolik věcí, je těžké na to vše zareagovat. My se příští týden setkáváme se stínovými zpravodaji, 16. května je Lhuta pro uh, předkládání pozměňovacích návrhů ujišťuji vás, že se s každým, který se chopil slova pro, uh, mluvím individuálně, um, všechny body jsou velice důležité, ale co si je třeba ještě vyjasnit, když se díváme na rovnováhu mezi jednotlivými členy, ale, články. Ale ty články musí působit jako soubor dohromady. A um, musíme se podívat na tu transparentnost. To znamená, musíme získat celkovou vyváženost. Pane Rike, máte absolutní pravdu. Je to velmi obtížná záležitost, protože když se podíváme na omezený počet cenových tarifů, a ty v přeshraničním styku jsou součástí univerzálních služeb, tak všechno to musí být velice pečlivě zvažováno. Máte skutečně pravdu, musíme každopádně z toho udělat něco užitečného. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Andersonová. Připomínám, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 16. května v poledne. A budeme pokračovat v naší práci. Po číslo 6 finanční pravidla v to vztahující se na souhrný rozpočet, návrh stanoviska. Příslušný výbor je výbor budget a kont a naším zpravodajem je pan Wim van de Kamp. Máte slovo, pane zpravodaji ale odcházíte-li ze sálu, prosím pěkně odcházejte v tichosti, aby náš zpravodaj mohl přednést své stanovisky. Děkuji vám, pane předsedo. A paní předsedkyně, promiňte. <laughs> Eh, mm, přeshraniční zasílání balíčků je poměrně jednoduché ve srovnání s finančním omnibusem, o kterém máme jednat. Toto je revize obecných finančních pravidel stanovených v 18 nařízeních a rozhodnutích výboru TRAN na základě článku 48 má náš výbor kompetentnost pro některé články, stejně tak jako ITRE bude zpracovávat stanovisko a zpravodajem je pan Jiří Buzek. Dovolte, abych nejprve poděkoval stínovým zpravodajům za jejich práce, práci a také bych rád poděkoval zaměstnancům sekretariátu Měli jsme zasedání stínových zpravodajů minulý týden a diskutovali jsme o pozměňovacích návrzích a kompromisních pozměňovacích návrzích a dohodli jsme se, že schválíme. Celá tato záležitost se týká zavedení jasných mechanismů pro EFSI a za účelem větší flexibility Jednáli se o financování do dopravních infrastruktur. Velice důležitý pozměňovací návrh předložil pan Rike v souvislosti eh, s rizikovou způsobilostí projektu. Neemt. En we hebben nu in het amendement van de heer Riquet, een compromisamendement, hebben wij gezegd... Při kombinování zdrojů pan Rike tedy předložil pozměňovací návrh a my jsme řekli, že pak, když bude zapojena Evropská investiční banka, ne, veškerá rizika musí být nasměrována do soukromého sektoru, ale říkal jsem, že musí být začleněny že musí být začlen soukromý sektor. A teď se musíme také podívat na propojení mezi půjčkami a granty. Ne všichni v tomto bodě souhlasí v Evropském parlamentu já sám bych se přimlouval za více půjček, ale paní kolegyně Sendr chce více grantů. A to nám jistě dá příležitost pro zajímavé diskuse. E, e promiňte, já jsem nazval člena sekretárátu Martinem Šulce, myslel jsem Martina Fuxe, pardon. to bylo jenom, mm, abychom zjistili, zda jsme stále ještě z hůru. Paní Ayala Sanders. Děkuji. Eh, děkuji vám. A chtěla bych poděkovat panu eh, Van de Kampovi eh, za to, že je ochoten se dobrat kompromisů a eh, v mnoha kompromisech jsou některé ty naše výhrady. A není to, že bych upřednostňovala granty před půjčkami, pane van de Kampe. <clears throat> Ale problém je, že odvětví eh, dopravy po nás chce, abychom nesnižovali rozpočet, který máme na podporu. A proto mám tolik výhrad kvůli tomu, že komise má k tomu dobré důvody, aby nepřišla o peníze z evropského rozpočtu, ale to řešení, které nám dává, vede k tomu, že se posílí myšlenka, že v dopravě to uh, neutratíme a když půjdeme k tomu blendingu a že uvalíme ta kritéria, že žádáme uh, podíl na trhu, ta procenta eh, v rámci toho, co se dělá v oblasti půjček, takže to bude potom komplikovanější. A také jsem vám chtěla eh, poděkovat, že podporujete ty pozměňovací návrhy, kde žádáme, aby se zachovalo procento 80, 85 víceletých plánů je důležité to zachovat. Já vím, že komise by to chtěla prostě mít eh, najednou. Já vím, že se to tak lépe spravuje a nedostatek zdrojů k tomu vede, ale potřebujeme eh, programy, které budou lépe přizpůsobené, právě ty roční, tak abychom mohli na stůl eh, položit priority, jako ty chybějící linky z tohoto roku a tím můžeme zlepšit tu propustnost a zlepšit globální síti. Ještě jednou vám děkuji, pane Van de Campe, eh, za to, že jste ochoten ke eh, koncenzu a eh, že jste takto vylepšil návrh komise. Děkuji, pan Rike, máte slova. Děkuji vám, paní předsedkyně, když vidím těch tolik poslanců, kteří tady zůstali pro diskusi na fin- nad finančními otázkami, Bohužel jsme neslyšeli připomínku paní Zenders. Já děkuji Vimovi za jeho vynikající zprávy a navíc za kvalitu, jakým způsobem vedl diskusy e, se stínovými zpravodaji. My podporujeme všechny kompromisní návrhy, na kterých jsme se dohli, dohodli. Chci zdůraznit dvě věci, které jsou podle mého názoru významné. Za prvé možnost využívat uh, fond FEDER také pro dopravu pro hospodářskou soutěž, protože není možné, že by se vyčleni, že by se z této kapitoly vyčlenila doprava z té možnosti čerpání tohoto fondu. My potřebujeme možnost čerpání fondů pro plánování a pro finanční nábor, využívání finančních nástrojů. Pro tuto oblast je to rozhodnutí Eh, příslušného výboru, ale já si myslím, že tady je nutno to změnit. Druhá věc, a to už vím řekl, eh, Evropská investiční banka se musí věnovat svým kompetencem. A přece tady nemůžeme přehánět. Pak tady jedna věc, na kterou vás ještě upozornit. Eh, když se vyčíslují různé druhy subvencí, finančních nástrojů, oslabuje se ta možnost, protože máme pocit, to, co není na seznamu, neexistuje vůbec. Hmm, čili je třeba hovořit spíš v obecnější úrovni. My nepodpoříme návrh 26, protože hodnocení ex ante pro blending, pro tedy to propojování zdrojů, s tím bodem, tak jak je formulován, nesouhlasíme, protože je potřeba mít mechanismy, které podporují financování, ale to prostě vylučuje hodnocení ex ante. Na to chci kolegy upozornit a na to upozornil náš pan zpravodaj, čili my podpoříme všechny kompromisní návrhy. Děkuji a teď dám slovo panu Maranovi za komisi. Jste tady? Ano, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem rád, že eh, mám tuto možnost, abych pohořil o těch pozměňovacích návrzích a o návrhu. My jsme vzali v potaz eh, pozměňovací návrhy eh, ohledně stropu 10%, eh, pokud jde o blending. Víme, že eh, existuje eh, množství názorů ohledně, jak důležité to je a kolik prostředků by se mělo přidělit na toto kombinování zdrojů a 10% strop je dobré, abychom to prověřili, jak to funguje, tak abychom splnili cíl CEF, aby granty byly efektivní. Co se týče eh, eh, budoucnosti kombinování zdrojů, tak eh, to je něco, co se musí posoudit ve střednědobém hodnocení CEF. Je to v rámci ex ante, zdali se to se mm, to potřeba. A co se týče blending facility v rámci CF, e tak tam využijeme prováděcí akt. Týká se to článku 17 nařízení o CEF a my vypracujeme pracovní program Eh, pro eh, jakoukoliv eh, veřejnou soutěž ohledně blendingu a musíme posoudit potřebu té blending facility, jestli je tedy potřeba či ne. A rovněž bych chtěla říci, že je také důležité, jak eh, zelený je CF, eh, tam je eh, více než 80% CF, se týká ekologických druhů dopravy, což je železniční doprava a námořní doprava, ta už je nyní ekologická. A když se vrátím k tomu, že mnoho ustanovení, která se týkají EFSI, já bych se také rád odkázal eh, na diskuzi o EFSI. A potom je tady několik důležitých věcí. Zase, že tady eh, eh, mm, se zdá neporozumění ohledně stropu pro, pro další MFF, ale já si nemyslím, že toto je správný eh, právní základ, abychom eh, předjímali jednání o příštím MFF. Ale eh, padl tady návrh, že ne méně než 2,5 MFF by měla jít na dopravu. V současnosti, když se podíváte na podporu dopravy CF, strukturální fondy Horizon a soudržnost, takže tam jsme na 10 a zeli je vhodné či méně vhodné, abychom o tom diskutovali 2,5%, eh, eh, tak toto nám přijde docela malé procento. Každopádně eh, já jsem tady a mý kolegové rádi odpoví vaše dotazy a děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo. Merci à vous. Děkuji vám. Nevím, jak máme pochopit váš poslední návrh. No, Každopádně dám slovo na závěr našemu panu zpravodajovi. Děkuji paní předsedkyně, děkuji Evropské komisi, děkuji stínovým zpravodajům za jejich komentáře. Skutečně jsme hotovi a můžeme eh, zítra v 9 ráno hlasovat. Děkuji hlasovat se bude zítra. Deset hodin. Hlasování bude zítra v 9 hodin, ale není krátká předsávka, neboť budeme za chvíli mít eh, schůzi koordinátorů. Během předstávky zastavíme vysílání na internetu a omlouvám se, veřejnost nyní musí